Meine sehr geehrten Damen und Herren. Vážené dámy a vážení pánové, zahajujeme odpolední zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo poznámky? Nemá. Tím pádem je zápis považován za schválený. Přecházíme k prohlášení Rady a Komise na téma zahraniční vměšování v průběhu voleb ve, a dezinformace ve vnitrostátních evropských demokratických procesech. To je velice důležité téma, které nás stále více zaměstnává. A pustíme se do debaty. Jako první jménem rady má slovo paní Tupurainen. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Uplynuly téměř čtyři měsíce od voleb do Evropského parlamentu. Ty v mnoha členských státech proběhly zároveň s jinými volbami. Nebyla identifikována žádná velká interferenční kampaň, ale fact-checkři a akademici eh, bez ohledu na to zaznamenali zákeřnou aktivitu ze zahraničí, která měla ovlivnit výsledky voleb a tím pádem musíme být stále bdělí. Měli bychom navýšit svou aktivitu co do zvyšování povědomí, připravenosti a odolnosti našich demokratických procesů vůči hybridním hrozbám, včetně dezinformací. Je to pro nás, pro naše předsednictví, prioritou. Dlouhodobé snahy posílit odolnost naší demokratické společnosti budou zapotřebí, protože dezinformace a hybridní hrozby obecně jsou již stálou součástí našeho bezpečnostního prostředí. Vyvíjející se podstata těchto hrozeb a zvyšující se riziko eh, nekalých vlivů souvisí také s rozvojem umělé inteligence a nových technologií sběru dat. A to si žádá neustálé vyhodnocování a náležitou reakci i z naší strany. Rada vítá záměr komise provést hloubkové, hloubkové hodnocení implementace závazků podniknutých online platformami a dalšími signatáři v rámci kodexu chování. Rada monitoruje tuto implementaci v rámci pracovních skupin a je připravena přeskoumávat možné akce, které by komise navrhla ještě do konce tohoto roku. Před koncem letošního roku očekáváme, že komise předloží svou zprávu o vole, volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, která se zvlášť zaměří na připravenost a odolnost vůči interferencím ve volebních procesech. Obecněji bude ještě daleko zajímavější vyslechnout si názory komise na to, jaké možné další iniciativy by bylo vhodné v této oblasti podniknout. Je velice důležité pro nás se tímto tématem zabývat. To opakovaně zdůraznila Eh, Evropská rada, včetně mimo jiné v novém strategickém dokumentu Strategic Agenda. Evropské instituce a členské státy zde hrají velice důležité role, každý v rámci svých kompetencí na ochranu demokratických procesů. To si žádá společnou snahu celé EU a členských států, ale také občanské společnosti a soukromého sektoru. Naše reakce musí být komplexní. Musíme se zaměřit jak na vnitřní, tak vnější rozměr těchto hrozeb. Od závěru, které Rada přijala v březnu, ohledně zajištění svobodných a spravedlivých evropských voleb, eh, jsme přivítali volební balíček komise a akční plán proti dezinformacím. A od té doby se toho stalo ještě daleko více na straně evropských institucí i členských států byly uspořádány pravidelné schůzky Evropské volební sítě pro spolupráci, tam jsme se podíleli o osvědčené postupy a společně jsme identifikovali rizika. Vytvořili jsme systém včasného varování s eh, kontaktními body v jednotlivých členských státech, kde lze sdílet informace o dezinformačních kampaních. Došlo k posílení strategické komunikace co do evropských hodnot a komunikačních politik, došlo k posílení ekosystému evropských médií tím, že jsme podporovali sítě nezávislých fact-checkerů, podporovali jsme nezávislá média, digitální eh, gramotnost a jiné prvky související s povědomím, tak, abychom naše občany společně se soukromým a veřejným sektorem docházeli lépe chránit. Hodnotili jsme kybernetické hrozby ve volebním kontextu, a řešili jsme jejich správnou interpretaci. Také monitorujeme implementaci kodexu chování ze strany platform sociálních médií a nakonec podnikáme také spolupráci s relevantními mezinárodními aktéry. Tedy probíhá toho opravdu mnoho. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, Abychom mohli dále přispívat k těmto činnostem, připravili jsme v rámci rumunského předsednictví zprávu pro poslední Evropskou radu na téma boje proti dezinformacím a poučení z evropských voleb. Na tuto práci my teď navážeme. Jednou z hlavních priorit našeho předsednictví je posílit odolnost naší demokratické společnosti vůči volebním interferencím prostřednictvím koordinované a komplexní činnosti napříč všemi politickými oblastmi tak, abychom posílili komplexní bezpečnostní odolnost a bezpečnost obecně našich občanů. Chci zdůraznit, že veškerá tato činnost eh, na ochranu naší otevřené demokratické společnosti musí probíhat za plného respektu základních práv našich občanů, včetně svobody vyjadřování. V tomto kontextu naše předsednictví zdůrazňuje zejména posilování kapacit EU pro boj s hybridními hrozbami a pro tvorbu odolnosti vůči nim v členských státech. Již v červenci e, se vytvořila trvalá pracovní skupina Rady s horizontálním mandátem a proběhla již její první schůze. Rovněž je zásadní i nadále rozvíjet partnerství, zejména co se týká spolupráce s NATO. Evropské centrum excelence pro boj s hybridními hrozbami, které sídlí v Helsinkách, k tomuto boji přispívá. Chceme bojovat proti hrozbám pocházejícím z jiných státních a nestátních aktérů. Tuto činnost pak provádíme jak uvnitř EU, tak vně. Dále máme akční plán proti dezinformacím, který zdůrazňuje, jak, jaký zájem máme na spolupráci s našimi východními a jižními partnery a partnery na západním Balkáně odhalujeme dezinformace, posilujeme digitální gramotnost, ověřování informací v médiích a mnoho dalších věcí, ale zde máte jenom několik klíčových prvků. Musíme jednat strukturovaně a koordinovaně. Jedině tak se s těmito hrozbami vypořádáme. Musíme chránit volby. To je samotný základ ochrany našich evropských hodnot. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, dámy a pánové. Děkujeme vám. Teď tady máme dva zástupce komise. Je to paní Jourová a pan King. Jako první dostane slovo paní komisařka Jourová. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, úcta k demokracii, základním právům a právnímu státu, to jsou tři hlavní hodnoty, které nás spojují a není možné, abychom je brali jako samozřejmost. Předsedkyně von der Leyen oznámila, že ochrana evropské demokracie bude pro její komisi prioritou. Také zdůraznila, že naše demokratické systémy jsou stále častěji centrem útoků těch, kteří se snaží destabilizovat a rozpolcovat Evropskou unii. A proto musíme udělat více, abychom se ochránili před vnějšími vlivy. Šíření dezinformací a vliv temných peněz, ovlivňování, pokřivování veřejného mínění, pokřivování diskuzí. Ehm, toto vše se může využít. Domácí zahraniční aktéři se snaží tímto způsobem ovlivňovat debatu, ať už jde o migraci, klimatické změny, zdravotnictví, finance a tak dále. Manipulace mohou také omezovat důvěru ve vědu a v empirické důkazy. Organizování svobodných voleb je především odpovědností členských států, nicméně evropský přístup je i zde potřeba vzhledem k tomu, že naše že úsilí manipulovat s demokracií má přeshraniční rozsah. To, co se dotýká jednoho členského státu, může mít nakonec dopad na všechny ostatní. Prostřednictvím volebního balíčku v září roce 2018 komise rozhodla o tom, že zakročí a podpoří úsilí členských států, abychom posílili integritu voleb a bojovali s dezinformacemi. Provádění tohoto balíčku znamenalo, že jsme vyzvali eh, Evropskou volební síť, eh, aby zaváděla osvědčené postupy ve volebních systémech. Spolupráce mezi členskými státy byla dále podpořena nově eh, vytvořenou sítí pro evropskou spolupráci ohledně voleb, což umožnilo výměnu osvědčených postupů a také vytvoření operačních vazeb mezi členskými státy. Tato síť se sečla, sešla čtyřikrát před volbami a bilanční zasedání proběhlo i hned po volbách. Byli tam zastoupeni zástupci národních sítí, kteří měli možnost vyměnit si názory a diskutovat se zástupci dalších institucí, včetně parlamentu a zástupců občanské společnosti. Jejich činnosti se týkaly všech aspektů této komplikované oblasti, ať už jde o zvýšení osvěty, rozšíření spolupráce s platformami až po mapování právních eh, nástrojů či zahraničního financování. Spadal jsem také Spadalo jsem také společné cvičení, v rámci něhož se posuzovala odolnost členských států vůči kybernetickým útokům. Členské státy se zapojily do této sítě pro spolupráci velice aktivně a vyjádřili zájem o to, aby národní a evropská síť pokračovali ve spolupráci i po volbách, aby tak bylo možné podpořit členské státy v jejich snaze posílit eh, odolnost svých volebních systémů. Naše předběžné hodnocení eh, těchto snah po posledních evropských volbách je povzbudivé. Koordinovaný evropský přístup totiž pomohl zajistit skutečně silnější přípravu a koordinaci v boji proti manipulacím a dezinformacím. Tak jako v případě předchozích voleb, eh, i nyní vedeme eh, velice hloubkový eh, přeskum, pokud jde o dopad na volby. Spolupracujeme také s mezinárodními partnery v celé řadě for, včetně NATO a G7. Také spolupracujeme s jednotlivými státy což eh, odráží naši snahu o komplexní přístup napříč demokraciemi v boji s dezinformacemi a posilováním odolnosti volebních systémů. Mezinárodní spolupráce zajišťuje, že nástroje a Možnosti všech aktérů jsou koordinované, postupují jednotně s tím, že se respektují lidská práva, zejména pak eh, svoboda vyjadřování a združování. Tak, jak už bylo oznámeno eh, paní předsedkyní von der Leyen, pokud bude eh, potvrzena ve své funkci Evropským parlamentem, tak eh, akční demokratický plán, včetně mm, boje se externími hrozbami, bude jedna z jejich priorit. Takže pokud já budu potvrzena parlamentem ve své roli, tak budu nadále pokračovat ve své práci, budovat odolnost našich demokracií a účinněji bojovat s dezinformacemi. To je totiž naprosto nezbytné v současné situaci. A neméně důležité jsou také svoboda vyjadřování, svoboda tisku. V současné oblasti plurality médií i tomu se bude příští komise věnovat. Ve všech těchto oblastech, pokud budu potvrzena ve své příští roli parlamentem, budu s parlamentem úzce spolupracovat, jakož i s členskými státy a občany a dalšími zainteresovanými subjekty na ochraně a posilování demokracie v Evropě. Our next speaker from the commission is... Děkuji. Nyní vystoupí za komisi pan komisař King. Chair, uh... Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se podívám především na výzvu, kterou představují dezinformace, jak jsme ji slyšeli, bohužel v průběhu posledních evropských parlamentních voleb v podstatě nedošlo k nějakému obrovskému dezinformačnímu ataku, ovšem to neznamená, bohužel, že by tyto volby byly absolutně svobodné od dezinformačních útoků. Není tomu tak. Je zde mnoho zpráv, které máme z celé Evropy, které hovoří o různých typech dezinformačních kampaní. Například příklad z jednoho členského státu z Německa. Došlo tam ke kvalitním zprávám, které hovořily o tom, že například jedna strana, politická strana, která měla onlineovou reklamu, představila 86 všech aktivit této strany na Facebooku. Čtyřikrát čtyřnásobně komentáře, šestnásobně mm, například to byl objem všech ostatních stran. No a v podstatě vlastně to přišlo z klastru 86 tisíc podivných účtů. Většinou tam byly takové náhodné označení jednotlivých jmen těchto uživatelů, které obsahovaly tisíce těchto informací. Byla to skutečně obrovská propaganda a dezinformace, která představuje součást našeho moderního politického života. A pokud tyto platformy sociálních sítí si nejsou vědomi toho, že v podstatě tisíce takových jejich kampaní, které mají v podstatě jenom jména takových náhodných spojení dvou hlásek, že to představuje obrovský problém, tak samozřejmě budeme čelit ještě většímu problému. Musíme spolupracovat společně na tom, abychom omezili prostor, kde tyto aktéři se snaží podporovat tyto dezinformační kampaně a posílit naši odolnost, aby bylo obtížnější pro tyto aktéry fungovat. Právě proto společně členskými státy a zároveň ostatními subjekty spolupracujeme na čtyřech základních oblastech. První již byla zmíněna. Vytvořili jsme systém včasného varování v rámci institucí EU a členských států, které by měly spolupracovat koordinovaným způsobem proti dezinformačním kampaním. Snažíme se posílit tento mechanismus Probíhá mnoho konzultačních procesů v současné době, posílení výměny informací mezi členskými státy, mezi institucemi a zároveň mezi platformami sociálních sítí, výzkumníky, občanskou společností a tak dále, abychom vytvořili takový silný hub pro výzkum a analýzu dezinformačních kampaní. Druhý prvek. V posledních několika letech jsme mobilizovali takové společenství fact-checkerů, to znamená výzkumníků občanské společnosti, která analyzuje dezinformační kampaně, ověřuje fakta informace a připravuje naše reakci na tyto kampaně. Abychom posílili dopad tohoto společenství, budeme se snažit zavést onlineovou platformu na evropské úrovni, která spojí 38 organizací, které ověřují tyto informace a fakta na rámci 17 členských států. Financuje to Connecting Europe Facility, čili program CEF. Pokud chceme, aby jsme byli efektivní v tomto úsilí, potřebujeme i platformy, které se zapojí do tohoto úsilí, aby jsme zajistili bezpečný přístup do těchto dat, ověřených dat, které, byly, které mm, provádí právě tito výzkumníci, tak abychom společně reagovali kvalitnějším způsobem, ale zároveň musíme respektovat etické a profesionální standardy na vysoké úrovni. A tím se dostávám k třetí aktivitě, které se věnujeme. Velké internetové platformy se snažíme upsat k takovému kodexu, etickému kodexu boje proti dezinformacím. O tom už jsme se zmínili. V loňském roce v září jsme finalizovali tuto záležitost Mozilla, Twitter, Facebook, reklamní společnosti, k těm všem se přidal Microsoft, což nás velice těší. Toto jsou obrovské společnosti, důležité společnosti, které se zavázaly k 15 různým konkrétním aktivitám a my pravidelně po čtyřech měsících monitorujeme plnění těchto závazků od poloviny září se podíváme na to, jak hodnotí tyto společnosti své aktivity sami mezi sebou. A poté budeme spolupracovat i s konzultanty z oblasti třetích stran a subjektů, abychom měli i nezávisle hodnocení toho, jak plní tyto společnosti své závazky někde v polovině října. Na základě těchto zpráv očekáváme to, že budeme schopni připravit takové sdělení toho, jak se implementuje tento edický kodex někde na konci letošního října. A posledním krokem, čtvrtým krokem je plné, úplné hodnocení v rámci sdělení komise, které plánujeme zveřejnit na začátku příštího roku na základě dalších konzultací s nezávislými odborníky, jakož i členskými státy a různými regulačními orgány pro audiovizuální služby. Paní komisařka Jourova, paní komisařka Gabriel i já jsme již několikrát zúraznili, že pokud tyto výsledky nebudou dostačující, tak se budeme muset připravit k dalším krokům možná i určité regulace v této oblasti. Samozřejmě, že na stole je již mnoho návrhů legislativních i jiného charakteru ze strany členských států. Vláda Velké Británie hovoří například o takzvané bílé knize, která se týkala onlineových útoků ve Francii. Například se snaží, aby to platformy byly závazné, aby byly odpovědní před zákonem a my se snažíme pomáhat při tvorbě těchto platform a nástrojů. No a zároveň se snažíme posilovat pozice našich občanů tím, že podporujeme určitou gramotnost této oblasti, zdůrazňujeme povědomí, zvyšujeme povědomí, pokud jde o politiky, hodnoty Evropské unie, posilování odolnosti našich občanů proti negativním dopadům dezinformačních procesů. Celkově mohu říci, že se nám povedlo udělat veliký kus kus práce. Ovšem, čeká nás toho ještě hodně, co musíme provést a implementovat. Podobně jako paní komisařka Jourová, jsem rád, že budoucí navržená předsedkyně Evropské komise zdůrazňuje důležitost této práce, jak již bylo zmíněno, pokud tyto programy budou potvrzeny, tak paní předsedkyně komise by chtěla při s takovým koordinovaným evropským způsobem, pokud jde o mm, například i umělou inteligenci a lidský faktor a jeho přínos v této oblasti a zároveň digitální akt, který by upgradeoval odpovědnost digitální oblasti poskytování služeb a produktů v kyberprostoru. To je velice důležité, to, jsou, to je úsilí, které společně se vším, o čem jsme diskutovali, by nám mohlo pomoci dosáhnout prosperující, bezpečnou, demokratickou digitální budoucnost pro nás, pro všechny. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkujeme vám za velice obsáhlé projevy. A teď se dostáváme k jednotlivým poslancům. Jako první má slovo pan eh, Tomas Tobé. No? Yeah. Thank you, president. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážená zástupkyně rady, vážení zástupci komise, vážení kolegové a kolegyně. V této debatě jde o základní evropské hodnoty, jde o právní stát, o svobodu, o demokratické volby. Je velice důležité, aby Evropský parlament se po této debatě semknul kolem velice silného usnesení. Je velice důležité, aby Evropa, abychom my byli zastánci svobodných demokratických voleb bez interferencí ze strany cizích států. Bohužel však taková není k dnešnímu dní v Evropě situace. Podle mne je velice důležité, aby se Evropský parlament nebál o věcech hovořit jasně. Všichni vědí, že zejména Rusko provádí velice intenzivní informační válku proti Evropě. Mají eh, státem sponzorovaná média a jsou tam také trolí, eh, klastry, které se snaží podkopávat demokratickou debatu v Evropě. Ale i jiné totalitní státy jako Čína, Irán, Severní Korea se rovněž snaží náš demokratický rozhodovací systém oslabovat. Je velice důležité, abychom se snažili hájit naše hodnoty. A pakliže dojde k agresi vůči našim demokratickým institucím, musí to mít své dopady. Myslím si, vážení přátelé, že ačkoliv se zde v této sněmovně hodně neschodneme, tak tomu se říká demokracie a je to naprosto v pořádku. Je však přesto velice důležité, abychom se shodli na tom, že pakliže, přenecha, že pakliže necháme demokratické rozhodování otevřené vůči vnějším vlivům, přijdeme o vlastní sebeurčení. A proto je důležité, abychom se v příštích týdnech semknuli kolem společného usnesení a zastali se evropských hodnot. Děkuji. Děkujeme vám. Slovo má paní Katy Piry. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, paní ministrině, kolegové. V demokracii jsou svobodné a otevřené volby zásadní, ale bohužel to není tak samozřejmé. Nelze to považovat za automatické. V posledních letech byly miliony Evropanů vystaveny masivním dezinformačním kampaním, a to i v předvolební době. Tyto kampaně vzešly v důsledku cizích interferencí. Jsou teď na takové úrovni, kdy už jsou nebezpečné pro naši infrastrukturu a pro naše datové toky. Dochází k velice zásadnímu financování politických stran třetími státy, Například v červenci v Itálii média odhalila pokusy Ruska financovat eh, Legu Nord Matea Salviniho, což je nejnovější případ z celé řady. A je to daleko nad rámec Ruska nebo pouze Itálie. Náš parlament velice jasně hovořil o otázce interferencí v posledním mandátu, činila to i komise, činila to i SVČ a jsem ráda, že i pro finské předsednictví to bude jednou z priorit. Jsem velice hrdá na to, že frakce SAD získala politickou podporu Eh, proto, aby se toto téma dostalo na pořad jednání zde na plenárním zasedání tento týden. Jsem velice ráda, že máme eh, silnou podporu usnesení. Potřebujeme nalézt jasné odpovědi na to, jak budeme reagovat, když dojde k pokusům intervenovat mm, v našich volebních procesech ze strany třetích států. Naše frakce navrhuje zřízení zvláštního parlamentního výboru tak, aby evropská demokracie, kde jsou volby vždy svobodné a vždy spravedlivé, aby tato zůstala naprostým automatismem, abychom to opět mohli považovat za samozřejmé. Děkuji vám. Děkujeme. Monsieur. Slovo má pan Pascal Durand. Euh, Děkuji za slovo, pane předsedající. Vy jste, paní ministrině, začala vaše vystoupení tím, že jste vysvětlila, já jsem rád, že jste to vysvětlila, že naše evropské volby proběhly v pořádku, že tam nebyl nějaký rozsáhlý útok. A já jsem skutečně rád, že evropské volby proběhly tímto způsobem. Už mi přesto obecně řečeno volby a především evropské volby nepředstavují celkovou demokracii. Pan King a paní Jourová velice správně vysvětlí to, že naše demokracie, tak jak ji vidíme v Evropě, je ohrožena. Je ohrožena, protože je zde právě tento fenomén dezinformační kampaní, o kterém jste hovořili a máte pravdu, když zdůrazňujete, pane komisaři, že to existuje, ale zároveň je zde hrozba prostřednictvím financování. A o tom jste se právě zmínila, na to nesmíme zapomínat. Je to financování politických stran, to znamená ten základ evropské demokracie. Tím trpí. My víme, že zahraniční síly, které nechtějí nic dobrého, nepřejí nic dobrého EU, hovoříme o Rusko, všem nejde pouze o Rusko, to, i když to již bylo etablováno, že tomu tak je, tak víme, že tam došlo k jedné miliardě eur, které byly financovány pro dezinformace a pro financování evropských politických stran, protože chtějí, aby došlo k prosazování extrémní pravice v Itálii, ve Francii, aby došlo k zničení EU. Čili my musíme bojovat proti tomuto financování politických stran a proto je důležité, abychom se rozhodli a abychom se zavázali využít stratkom, který má pouze 3 miliony euro ročně k dispozici. To skutečně, to já vím, že to bylo pane komisaři, trošičku navýšeno, to máte pravdu. No, tak když to srovnáte s jednou miliardou, tak to opravdu je obrovský rozdíl. Musíme mít dostatek prostředků, abychom bojovali proti dezinformaci. Musíme mít dostatek prostředků, abychom zakázali a zamezili zahraničnímu financování našich politických stran a naše boje proti naší demokracii, abychom měli nezávislé technologické možnosti, protože když musíme systematicky se obracet vně Evropské unie pro tyto kontroly a pro mm, toto ověřování, tak to bude skutečně neustále znamenat obrovskou, obrovský problém naší nezávislosti a možnosti reagovat. Děkuji. Děkuji, pan Bütikofer. Herr Präsident, Vážený pane eh, předsedo, vážené předsednictví rady, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Chtěl bych finskému předsednictví zvlášť poděkovat za to, že berou toto téma tak vážně. Chtěl bych poděkovat také komisi, a to za to, že se tímto tématem tak intenzivně zabývá. Evropa, která chrání musí v první řadě chránit své vlastní hodnoty, což znamená také vlastní demokracii. A musí chránit evropskou suverenitu. A o to v této rozpravě jde. Nesmíme se zabývat pouze jednou oblastí a pouze na tu směřovat. Nemáme pouze zásahy ze strany Ruska, nebo pokusy o zásahy ze strany Ruska. Podobné vměšování se pokouší provádět také pan Erdogan v Turecku. Podobně se snaží různé ekonomické faktory využít Čína. A dokonce i určité reakcionářské kruhy z USA se již snaží vměšovat se do evropské demokracie k našemu neprospěchu. Podle mě je toto součást takového velkoškálového boje mezi těmi, kteří na mezinárodní scéně působí autoritářsky a mezi těmi, kteří chtějí působit demokraticky. Abychom neprohráli, nesmíme se zaměřovat pouze na to, kteří cizí se u nás chtějí do čeho vněšovat. Musíme se zaměřit také na to, aby uvnitř Evropy nevznikaly žádné rozštěpy, které pak ti ostatní budou moci využít k našemu neprospěchu. I to totiž patří k ochraně naší demokracie a suverenity. Děkuji vám. Děkuji. Jako další má slovo pan Campomenozi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tato rozprava je značně surrealistická, protože Někteří odkazovali na úvod eh, na kyberbezpečnost, což je velice důležitá věc. Myslíme na NATO a na otázku Izraele a na roli, kterou v této věci můžeme hrát. Ale tady asi někdo předstírá, že se může klidně pokračovat v té hře, v které se eh, hrálo, na, podívejme se například na tu většinu paní von der Leyen, že ano, chcete se zaměřovat na fake news, ale kdo je za fake news, no to jste přece vy. Všechny ty případy, které zmiňujete, to jsou kauzy vyvolané médii, která podporují i vás. To, co se zmínilo o Itálii, to vůbec nic neznamená. Snad to časem vyjasní eh, soudní procesy, no ale co je za tímto všem? To je, je to vlastně taková vaše výmluva, jak dále omezovat svobodu v Evropě. E, je to podobné jako ta absurdní debata o směrnici o copyrightu, která se řešila v minulém volebním období, ale vy už prostě nechápete své občany, nechápete své voliče. E, podívejte se na hlasování o Brexitu, podívejte se na hlasování o americkém prezidentu. To všechno vás překvapuje. Vy zkrátka nechápete, jak je možné, že se věci vyvíjí takovým způsobem. Jste za uzavření vnějším faktům. A když se podíváme na dokumenty, které se eh, vytváří například zde v parlamentu v roce 2018, eh, se chtělo dát 33,3 milionů euro na to, abyste vy sami mohli ovlivňovat evropské volby. Upřímně řečeno, eh, já nevím, proč byste zrovna vy je měli ovlivňovat, aby podporovali evropský projekt. To je přece také ovlivňování demokracie. Takže prosím, zameďte si před vlastním Prahem. Děkuji. Cut. Grazie. No, děkujeme. Pan Nikola Prokačíny má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zcela sdílím to, co se píše v tomto našem usnesení. Ale s čím se nestotožňuji, je ten obsesivní až kompulzivní Ehm, ta, ta kompulsivní snaha parlamentu nalézt nějakého nepřítele. To je něco, čemu nerozumím. A já vám to vysvětlím, jak to myslím. Jistě je nutné bránit naši demokracii, naši sociálně hospodářskou bezpečnost a to za pomoci lepší infrastruktury a za pomoci lepších legislativních nástrojů. Podívejme se na tu revoluci sítí páté generace, která se k nám pomalu blíží a tady bude jasně e, důležité dobře vybrat lidi, se kterými v této věci budeme jednat. Takže konečný cíl tohoto usnesení je jistě dobrý, ale mě tak trošku nesedí ta metoda. Myslím si, že bychom měli naše snahy zaměřit na navýšení potenciálu příslušných kompetentních agentur v Evropě, a neměli bychom spíše takto obsesivně hledat nějaké své nepřátele, se kterými se pak budeme politicky kočkovat. Děkuji. Děkuji vám. Pan eh, Mick Wallace. Děkuji. Liberálové centristé i levice mají za to, že volby jsou ovlivňovány zprava. Viděli jsme v amerických volbách, že se hovořilo o ruské interferenci, ale skutečné interference v USA byly ze strany demokratické strany, eh, kdy došlo k krádežím eh, informací skutečným zdrojem eh, změny v Evropě je především 10 let úsporných opatření, neoliberálních opatření, růst nerovností, krádež ekonomických zdrojů, finanční imperialismus a k tomu eh, kampaně, které vytvořily podmínky, které eh, nutí lidi eh, opouštět své domovy a ohrožují jejich existenci. Amerika se zapojovala do demokratických procesů už po sto let v řadě zemí a dělala to velice brutálně ale najednou eh, se řeší eh, ruské zapojení v amerických volbách. To vypadá jako dětská hra. Děkuji. Pan eh, Radačovský, prosím. Vážený pane předsedo, jmenuji se Radačovský, Miroslav Radačovský, jsem ze Slovenska. Vážení kolegové, vážení Přátelé, poté co jsme si prostudovali zprávy o dezinformacích a hybridní válce, jsem nabil dojmu, že bychom všichni měli obléct uniformy, nasednout do letadel a zaútočit na Moskvu. Nemyslím, že je správné že by v této jiné zprávě za primárního nepřítele EU eh, e bylo považováno Rusko. Rozdělování Evropy na východ a západ je nepřípustné, to je cesta do pekla. Evropané nejsou čerti, Evropáni to jsou homo sapiens. Charles de Gaulle, Michal Gorbačov a další velikáni jako Jan Pavel II. hovořili o Evropě od Uralu až k průlivu La Manche. Rozdělování Evropy sankcemi, raketami je nepřípustné. Je nepřípustné, pamatujme zde na historii, na miliony mučených židů v koncentračních táborech, na miliony mučených Slovanů. To bylo důvodem dělení Evropy na východ a západ. Evropský dům je jeden a společný takovéto zprávy jsou nepřípustné, protože jsou pro militantně naladěné lidi a víte, k čemu to v Evropě vedlo. To je ode mě vše. Děkuji. Děkujeme vám. Pane Radačovský, a omluvte mou výslovnost, člověk se neustále učí. Tak a teď mnohem jednodušší to mám s paní Karolíne Edstadler. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní, pane komisaři, Pokusy ovlivňovat volby v Evropské unii, to už eh, není fenomen, který bychom mohli připsat eh, sci-fi románům. Po manipulacích s volbami v USA a ve Francii je tento fenomén i už i v Rakousku. Před eh, několika málo týdny došlo k hackerskému útoku rakouské lidové strany. Došlo k odcizení datové, dat o velikosti zhruba 1,3 GB a to jen několik týdnů před volbami do naší Národní rady je naprosto zásadní, abychom co nejrychleji a bez jakýchkoliv eh, nejasností celou věc vyšetřili. Musíme mít specializované policisty, kteří se tímto budou zabývat, ti už mezi dobí zjistili, že se jednalo o profesionální hackerský útok, který dohledávají a vypadá to, že přišel ze zahraničí. A při takto těžkém útoku si musíme uvědomit, že to není pouze útok na Rakouskou lidovou stranu, je to útok na celou demokracii. Dezinformace zabraňují tvorbě svobodného názoru a tím ovlivňují demokratické volby. Tím pádem považuji dnešní debatu a související usnesení za naprosto zásadní, protože nám musí jít především o to, abychom hledali evropská eh, eh, řešení a abychom se chránili před zločinci. Nejde o nic menšího než o naše základní hodnoty a náš způsob života zde v Evropě. To je to, co musíme naprosto vehementně a zapouští všech prostředků hájit. Děkuji vám. Herzlichen. Děkujeme mnohokrát. Pan Brando Benifej. Děkuji, pane předsedo. Probíhá stále více soudních procesů a žurnalistických vyšetřování, co se týká vměšování Ruska do voleb. A hovoří se o ovlivňování evropských voleb a voleb obecně v Evropě. Podívejme se na Front National ve Francii, na různé ruské pokusy financovat například Legu Nord v Itálii. Matteo Salvini o tomto stále zatím v parlamentu nevystoupil byť má kontakty na Gianluku Savoiniho a má přístup ke všem informacím, které by mohl jasně zveřejnit. Hovořil o tom už předseda naší Národní rady Conte. Jde o pokusy destabilizovat Evropu. Bohužel i někteří evropští politici fungují jako exekutoři těchto cizích zásahů. Klamou svůj lid a přihrá, přihrávají moc zahraničním mocnostem. Není možné už dále tolerovat tyto nepřátele naší suverenity, tedy paní Lepen a pana Salviniho a další, kteří pracují proti zájmům evropských občanům, proti zájmům Evropy. Co s tím? Je to jednoduché. Tento parlament musí zřídit zvláštní výbor, který se bude zabývat těmito pokusy ovlivňovat demokratické procesy v Evropě za účelem hájení práv našich občanů, zaručit to, že Evropa bude prostá takovýchto zásahů. Na tom se musí tento parlament shodnout ku prospěchu všech evropských občanů. Děkujeme vám. Pan Dragoš Tudorache. Děkuji vám, pane předsedo. Předně bych chtěl poděkovat paní komisařce Jourové a panu komisaři Kingovi za jejich předchozí vystoupení a obecně chci ocenit úsilí Evropské komise, pokud jde o boj vnějšími interferencemi. Je potřeba, abychom byli připraveni na to potýkat se s riziky, která ohrožují volby, tak jako e, to bylo letos v květnu. Souhlasím s kolegy, včetně pana Dirána, který říkal, e, že musíme posílit financování pro struktury, které jsme vytvořili, abychom mohli bojovat se zahraničními mocnostmi, které systematicky se snaží ohrožovat e, naše společnosti. Pan komisař King minulý týden ve výboru Libe varoval, že úsilí Kremlu se zdvojnásobilo oproti předchozímu období Řada útoků na sociální média vzrostla, čísla jsou kolem 20 milionů, pokud jde o Facebook ku příkladu a myslím si, že je potřeba se zaměřit na to, co bychom mohli udělat v podobě legislativních návrhů a bojovat eh, s těmito dezinformacemi. Děkuji paní kolegyně Terry Reintke. Děkuji. Žijeme ve stabilní odolné liberální demokracii. Před deseti lety bych zřejmě podepsala takovéto prohlášení pro všechny členské státy EU a myslela bych si, že během mého života se tato situace nezmění, ale dnes upřímně bych byla mnohem opatrnější. Ano, je pravda, že stále žijeme ve stálých odolných demokraciích, ale tyto demokracie eh, útočí se na ně, šíří se dezinformace, Obětí se stávají menšiny a e, zranitelné skupiny, vedou se kampaně, jejich cílem jsou e, reprodukční práva, istambulská úmlova, Přitom peníze často pocházejí ze zahraničí, nejenom z Ruska, ale například i ze Spojených států. A tato taktika už má své důsledky. Dochází k destabilizaci eh, našich demokratických rozhodovacích procesů. Musíme obhájit naše práva a demokracie tím, že dáme větší moc občanské společnosti, ale také, že učiníme kroky, jak obhájit naše debaty, aniž bychom podkopávali samotný základ našich demokracií, což je svoboda projevu. Děkuji. Paní Laura Huhtasári má slovo. Nyt, arvoisa puhemies. EUn tulisi vahvistaa sananvapautta. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie by měla posílit svobodu vyjadřování, pokud eh, chceme obhájit demokracii. Je pravda, že Rusko, Čína a Spojené státy chtějí ovlivňovat Evropu a evropské volby. Před několika lety prezident Obama chtěl ovlivnit britské občany, pokud je o obchodní dohodu a Neceníte si voličů, pokud říkáte, že jsou tady zahraniční síly, které ovlivňují evropské voličstvo. Evropští občané dokážou používat svůj vlastní mozek a myslet sami za sebe. Nacionalistické strany posilují, protože evropští občané si přejí opravdu zastavit nelegální migraci a islámské síly chtějí ochránit křesťanské hodnoty, své hranice evropskou kulturu a kulturu svých států. Chtějí, aby občané byli na prvním místě bez ohledu na to, co eh, běžné mainstreamové strany eh, říkají. Lidé jsou zklamáni, chtějí se chránit sami a právě proto volí nacionalistické strany. Liberální strany dnes politickou moc ztrácejí. To musíte akceptovat. Musíte akceptovat, že nacionalistické strany eh, posilují, protože pro nás lidé chtějí hlasovat. Vy chcete vytvořit politicky korektní Evropu a pracovní skupiny, které budou cenzurovat eh, internet a chcete říkat lidem, co si mají myslet, ale demokracie není v krizi. Demokracie nezemře, pokud liberálové nebudou vyhrávat ve volbách. Děkuji, teď se hlásí o slovo paní Anna Fotiga, prosím. Due respect. Pokud jde o respekt samozřejmě všech záležitostí, kterým se věnuje v rámci portfolia paní Jourová a pan King, bych ráda zdůraznila, že zde hovoříme o externích aspektech evropských vztahů. Především pokud jde o zahraniční vněšování do našich demokratických procesů. Ano, musíme posílit naši odolnost a nadále pracovat na demokracii. Ovšem zároveň si musíme uvědomit to, že politiky těchto externích eh, faktorů v průběhu osmého volebního období byly následující. My jsme dokonce před stavili zprávu, kde jsme jmenovali především Ruskou federaci, ale například jiné aktéry, Čínu, Irán nebo Severní Koreu. Aktivity nebo určitá informační válka z této strany těchto aktérů byla šita na míru každému členskému státu. To znamená, že posilování naší zájemné spolupráce je zásadní. Ovšem, chceme-li být úspěšní, musíme znát narrativ politiky těchto subjektů a proto s traktom EIS je opravdu eh, velice kvalitní jednotkou, která funguje v rámci EIS. Děkuji, slovo má paní Alexandra Leslie Phillips. Děkuji. Sociální média a neformální kampaně skutečně otevírají dveře lidem, kteří chtějí demokracii zneužívat toto napříč politickým spektrem. Ale děje se i něco jiného. Je zde výrazná chuť rozšiřovat konspirační teorie za politickými účely. Je zde snaha delegitimizovat výsledky eh, voleb, protože se to prohravší straně nelíbí. Já jsem viděla eh, to, jak se obě strany Brexitu eh, střetávaly bojovali s různými kampaněmi i soudními procesy, protože se to někomu nelíbilo, lidé chodili do vězení nebo jim vězení hrozilo v naší straně, o naší straně se tvrdilo, že jsme dostali peníze ze zahraničí, naše kanceláře byly prohledány policií, pak tedy byl celý proces zrušen, protože nikdo nenašel žádné důkazy a ten seznam je ještě velice dlouhý. Je mi naprosto jasné, že největší hrozba pro demokracie je oportunismus a snaha vytvářet konspirační teorie na straně politiků, eh, kteří eh, chtějí pošpinit kampaň, kterým nevěří. Je to odporné, vytváří to nedůvěru mezi voliči, je to v podstatě extremismus. Je to takový ten pasáček, který volal, že přišel vlk. Je potřeba, aby i vy jste si ověřili svá fakta, jinak jste součástí problému a ne řešení. Děkuji vám. Tak, teď tady mám několik modrých karet, přijmeme jednu. Jako první se hlásila paní Ward. Paní Ward? Děkuji. Byla by paní kolegyně tak laskavá a vyjádřili se k tajné kampani, kterou provedla v rámci konzultační, eh, konzultační činnosti pro Cambridge Analytica během keňských voleb v roce 2017. Tam já jsem byla eh, pozorovatelka voleb za tento parlament. A byla by tak laskavá a vyjádřila se k těm svým následným lžím, které v této věci eh, řekla. Cambridge Analytica byla najata stranou pana Kenyáty před kampaní, podněcovala rozpory mezi jednotlivými kmeny v dané zemi, což vedlo k celé řadě zabití a vražd, včetně pana Sanda, který byl členem jedné z pozorovacích misí tam. Dále bez mikrofonu. UK's referendum on Stop. Tak počkejte, počkejte, počkejte. Vypršel vám čas, paní kolegyně. Paní kolegyně, prosím. Ráda bych řekla, že paní kolegyně stělesňuje přesně to, co jsem řekla. Já jsem pracovala jako e, dodavatelka na volné noze pro e, jednu konzultační společnost v Británii. Je zajímavé, že mne mohla kontaktovat osobně a získat si, e, získat si i o tomto informace a místo toho využívá zdroje informací z Twitteru od lidí, kteří chtějí pouze podněcovat nenávist. Já jsem pracovala pro progresivního prezidenta v Africké republice a je to v záznamech Evropského parlamentu. Pokud se jí to nelíbí, proč mi nezaklepala na dveře? Thank you. Our next Děkuji vám. Další řečník je pan Kovačev. Děkuji, pane předsedo. Demokracie znamená svobodu, pluralitu názoru, ale když eh, dochází k pokusu změnit demokracii v něco jiného nebo se na suverénní stát útočí, tak samozřejmě, že už je překročen určitý limit a vede to k tomu, že začíná mizet tolerance. A tady mám otázku. Pokud hlasujeme v parlamentu, znamená demokracie svobodu lhát? Je lež součástí svobody vyjadřování? Neměli bychom být naivní, měli bychom si uvědomit, jak závažné hrozby přicházejí ze třetích zemí. Bulharsko je pouze jedním státem, kde v roce 2015 došlo k útoku na ústřední volební výbor a rovněž na některé další instituce. Nicméně to je jenom jeden z příkladů. Některé země a společnosti se snaží podkopávat země v EU. Různé organizace mají falešné účty na sociálních médiích a vedou koordinovaný boj proti Evropské unii a, přičem, a přitom to maskují za kulturní a jiná témata. Demokracie by měla mít nástroje, jak sama sebe ochránit eh, a já nás vyzývám, abychom se postavili eh, hybridním hrozbám. Pane Kovačeve, přijmete otázku podle modré karty od paní Grapíny. Ano, paní Grapíny, prosím. Prošedíte? Děkuji, pane předsedo. Pane Kovačeve, vy jste z Bulharska, já jsem z Rumunska. Rozumím vašemu argumentu, je to téma velice důležité, ale jakožto poslanec Evropského parlamentu myslíte si, že problém o kterém jste mluvil, tedy ochrana svobodu, svobody vyjadřování a předcházení zachování dovoleb, eh, že tento problém vyřešíte a jaké řešení byste si pro takový problém představoval? Pane Kovačeve, ano, tak to byla obecná otázka, co bychom mohli udělat společně. Jedině koordinované kroky společně s komisí, radou a členskými státy mohou vést k tomu, že se nám podaří dosáhnout omezení dezinformačních kampaní z třetích zemí i uvnitř EU. Dobrým krokem ku předu je mm, požádat platformy, aby dodržovaly určité etické kodexy a aby podpořili cílem eh, poctivé žurnalistiky a tak dále. A všem k tomu potřebujeme i zdroje. Demokracie musí být imunní. Řečníkovi byl odebrán mikrofon. Jako další má slovo pan Claude Moraes. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dneska žádáme přísnější akce na evropské úrovni, chránit naše volby před vnějším zasahováním, manipulacemi a bojovat offlineové i onlineové dezinformační kampaně. Děláme to, protože na základě informací víme, že k tomu dochází. Rád bych řekl všem zde v Evropském parlamentu, včetně novým poslancům, to, že se o to snažíme již několik měsíců. Komisáři již hovořili o tom, že došlo ke konkrétním krokům, předsednictví se k nám připojilo a my v naší frakci se snažíme vytvořit zvláštní výbor, který by posílil tyto aktivity. Proč? Protože naše členské státy nejsou dostatečně sami o sobě odolné. Jsou zde dva hlavní problémy. Vysvětlím je následujících několika vteřinách. Naši občané hlasují ve volbách, kde máme Mm, extrémní pravici, například v mé vlastní zemi, které jsou financovány a mají půjčky od zahraničních státních aktérů. A zároveň je zde obrovské zasazování offlineovým způsobem, různými kampaněmi pro volební e, účely se mění různé posty v rámci onlineových platform, sociálních platform, dochází k odstraňování účtu a tak dále. Proti tomuto všemu musíme bojovat. Děkuji. Pan Šimečka má slovo jako další. Děkuji eh, velmi pěkně, eh, pan předseda, eh, paní ministerka, pan komisař. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři. Zasahování zahraničních aktérů do demokratických voleb dnes už není nic nového, není to nová hrozba. Několik takových voleb už jsme zažili, do kterých tyto dezinformační kampaně zasáhly s cílem společnost rozdělit, polarizovat a tím ovlivnit voličské preference. To však neznamená, že to můžeme akceptovat. Jsem velice rád, že jak finské předsednictví, tak komise se s tímto hodlá, eh, se s tímto chystá dále pracovat. Je to totiž něco, co ohrožuje samotnou podstatu demokracie. Bez smysluplné debaty opírající se o fakta neexistuje ani demokracie. Zároveň je však nutné říci, že skutečné riziko to není jen pár konspiračních webů nebo ruské peníze, jsou to, ale, jsou to i politici, kteří účelově s dezinformacemi pracují využívají ty taktiky a ty emoce. U nás ve střední Evropě jsou to dokonce někteří premiéři, kteří veřejně opakují konspirační teorie a pracují s tím, aby poškodili eh, své vlastní občany nebo celou Evropskou unii. To je ještě toxičtější. Děkuji. Děkuji. Kolega Scott Ensley. Freedom, fairness and transparency. These are... Svoboda a transparentnost, to jsou základy, na níž je vybudována demokracie, ale v posledních letech jsou eh, tyto zásady pod útokem. Digitální éra posiluje pravici, spouští propagandistické kampaně, eh, které brání inkluzivnost, inkluzivním a progresivním eh, společnostem poškozují eh, svobodné eh, diskuze, rozdělují, rozpolcují naše komunity a politické systémy. Jsou to lži, které se objevily i v mé zemi eh, a vedly k ústavní krizi, kdy práva a blahobyt řady lidí v, ve Spojeném království je teď ohrožena. Předseda House of Commons a předseda digitálního výboru řekl, cituji, naše demokracie jsou ohroženy a naše regulace volob voleb jsou eh, příliš zastaralé v dnešní digitální éře a to je z eh, matky všech parlamentů. Nemůžeme tady sedět eh, a přehlížet to, že základní hodnoty našich institucí včetně našeho parlamentu doma, jsou pod útokem těch, kteří chtějí zničit naše demokracie v politických a finančních hrách. Potřebujeme silnější ochranu a voliči přitom musí být možnost ovlivňovat svůj osud. Pan předseda přerušuje řečníka. Já vás musím poprosit o dvě věci, kolegové. Za prvé, dbejme prosím řečnické doby. Jednou klepnu, když vám vyprší řečnická doba, dvakrát, když přetáhnete o pět sekund a pak vás ještě nechám doříci větu, ale pak už to musím ukončit. A za druhé vás musím poprosit, abychom v rámci modrých karet eh, jednali poněkud restriktivněji, protože Modré karty nám pak zdržují celou debatu. Tak, tolik k tomu. A teď se vás ptám, zda přijmete modrou kartu od paní Gelusi. Thank you so much for the speaking time. I'd just like to ask a question. Počkejte, počkejte, počkejte. Já jsem se zeptal, zda to kolega akceptuje. Akceptujete? neakceptujete. Dobře, děkuji vám. Jdeme na dalšího řečníka, pan eh, Jean-Paul président. Děkuji za slovo, pane předsedající. <clears throat> Kodex osvědčené praxe v boji proti dezinformacím, který vytvořila Evropská komise, se snaží bojovat za svobodu projevu a otevřený internet. Tak je to alespoň v textu. Toto bylo schváleno Facebookem, Twitterem i Googlem. Poskytovatelé jsou zodpovědní za informace, které zveřejňují uživatele. Dochází k cenzuře těchto projevů, které považují za dezinformace. Víme všichni, že internet může být schopen toho nejlepšího, ale i nejhoršího. V současné době ale pod zádmínkou boje proti dezinformacím již nepočítáme počet těch uživatelů internetu, kteří byli podrobeni cenzuře, jenom proto, že šířili ne fake news, ale proto, že zveřejnili odlišné informace a kritiku, která se týká především evropské, pro evropské politice, politiky a pro imigrační politiky komise. Například i ve Francii dochází k cenzuře, například časopisu Valer Antuel, kde Facebook vymazal článek, který popisoval propagandu eh, veřejnoprávné francouzské televize, která mm, podporovala migrační politiku, hovořili, že jde o nenávistný článek. Ovšem víme, že cesta do pekla je vždy dlážděna dobrými úmysly. Chceme bojovat proti falešným informacím, ovšem nesmíme zde vytvořit takzvané ministerstvo pravdy, tak jak o tom hovořil George Orwell ve svém románu 1984. V roce, deva, v roce 2019 se snažili stoupenci stávajícího systému, ti, kteří bojují za globalizaci, využívat mnoho finančních prostředků pro zabránění nástupu něčeho, čemu s pohrdáním říkají populisté. Cenzura se využívala již od nepaměti totalitními režimy. Stoupenci Ideologie globalizace bojují tímto způsobem proti všem, kteří bojují proti jejich ideologii. Zde například v Evropském parlamentu je vytvořena nárazníková zóna, která vydělila všechny poslance, kteří proti této ideologii bojují. Ovšem i přesto my se budeme nadále snažit bojovat za aspirace našich lidí, lidí, které my osobně si vážíme. Děkuji. Děkuji vám. Tak zdá se, že to asi nebylo dost jasné v rámci jedné frakce se nepřipouštějí modré karty, ano, takže se vůbec nebudu dotazovat. Jako další má slovo pan Buxade Vialba. Gracias. Gra- Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, tak strana, kterou zastupuji, tedy strana Vox, je proti jakémukoliv eh, cizímu vněšování se do vnitřní záležitostí naší země. My se domníváme pochopitelně, že suverenita českých států je nade vše a jsem velice rád, eh, že tentokrát projednou v Evropském parlamentu jsou eh, i další, kteří hrání suverenitu a tak jsem velice rád, že k tomu tentokrát došlo a že hovoříme o suverenitě členských států. Řada z vás eh, řekla, a nám se to také nelíbí, že Rusko zasahuje do volebního procesu, ale také se nám nelíbí, že pan Macron nebo um, ehm, 52 dalších eh, francouzských poslanců schvalují um, kritiku jiné země nebo jiné politické strany. E, nelíbí se nám cizí vměšování se, zasahování se, ale nesmí to být ani zástěrka pro skrývání e, pravdy kterou e, se snaží prosazovat některé subjekty v členských státech. Děkuji. Děkuji vám. Pane kolego, vy máte procesní poznámku, prosím. Prosím. Ano, pane předsedající, my zde vedeme rozpravu o falešných zprávách. Vy jste před chvíli ehm, řekli, že mm, členové Brexitu jsou proti demokracii, ovšem to není pravda. Pokud jde o boj proti falešným zprávám, měli bychom to respektovat i my sami. Toto jsou členové našeho parlamentu, čili já si opravdu myslím, že opravdu toto je nedemokratické, že jste neumožnili, aby tyto naše kolegyně využili modrou kartu pane kolego. O modrých kartách rozhoduje předseda. K tomu máme jednací řád. A z toho důvodu jsem modrou kartu zamítl. Jako další má slovo pan Lenars. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Svobodné volby Svobodné volby jsou základem naší demokracie. A jako takové je musíme chránit. Kdokoliv, kdo se tyto základy snaží podkopávat, musí být zastaven. Chceme-li být připraveni na budoucnost, kde ještě větší podíl našich sociálních interakcí bude online a kde existují nové technologie jako třeba deepfake, a tím pádem je těžší rozlišit pravdu od fake news, tak pokud neuděláme nic, tak eh, v roce 2020 budou mít lidé více falešných zpráv než pravých zpráv. V sázce je hodně. Máme Facebook a jiná sociální média, která hrají naprosto zásadní roli. Já zatím bohužel nemám moc pocit, že by eh, svou spolupráci mysleli upřímně. Spíš mi to připomíná to, jak jsem kdysi dělával úkoly do školy. To znamená snažit se dost na to, aby mě někdo něčím nepostihl, ale rozhodně se nesnažit nějak přehnaně hodně. V boji proti dezinformacím však i tyto firmy musí jít s námi, jinak svého cíle nedosáhneme. Je potřeba jasněji říci, že pakliže ze strany těchto firm ne, ne nastane spolupráce, dojde k penalizaci. Potřebujeme jasnou regulaci této oblasti. V mnoha evropských státech se vytváří legislativa nebo se eh, nějakým způsobem koncipuje legislativa v tuto chvíli a my bychom měli zajistit, abychom mezi touto legislativou měli určitou harmonii, abychom neměli 28 sad pravidel v různých členských státech. Děkuji vám, pane kolego. Pan eh, Připomínka bez mikrofonu. Stále bez mikrofonu. Fraktion. Pane kolego, přísluší předsedovi zasedání, zda připustíme nebo nepřipustí modrou kartu a za druhé, je to otázka mm, promluvšího kolegy, zda modrou kartu přijme nebo nepřijde. Jako další se hlásil o slovo pan Silva Pereira. Pane předsedo, manipulace veřejným míněním prostředky, prvky, jakými jsou šíření eh, nepravdivých informací na, silni, na sociálních eh, sítích. Eh, to je jedna z nejvážnějších hrozeb v našich demokraciích a je to také nástroj, jakým se někteří snaží dosáhnout obskurních politických zájmů, které často pochází ze zahraničí. Takže plán pro boj s dezinformacemi, s nímž přichází komise dobrou iniciativou, podobně jako platformy, které šíří dezinformace, ty by měly být povolány k zodpovědnosti. Samozřejmě, že i novináři zde musí splnit svoji roli, informovat přesně a poukazovat na dezinformace. Tyto hrozby vyžadují reakci, která bude odpovídat okolnostem a náš parlament i komise by měly umožnit posílení našich demokracií. A proto budu tedy tuto zprávu podporovat. Děkuji, slovo má paní Keller. Vážený pane komisaře, vy jste hovořil o tom, že v rámci eh, voleb dochází k určitým destabilizačním procesům ze strany státu i nestátních aktérů. Mnoho kolegů o tom hovořili. Pane Giuliano King, vy jste hovořil o tom, že tam bylo několik tisíc různých falešných účtů, které podporovaly rozsáhlé dezinformační kampaně. Paní Věra Žu, Žu, Jourová i pan King, vy jste v září 2018 přišli s iniciativou, kde členské státy by měly mít dostatečné prostředky v boji proti kyberkriminalitě, ovšem to je nedostatečné. Proto bych se ráda zeptala na další etapy, další iniciativy, které připravujete v oblasti konvergence těchto národních strategií jak posílit roli a zároveň prostředky Evropské agentury, která bojuje proti kyber kriminalitě a vytvořit takový, takovou ochranu Evropy v tomto ohledu. My chceme vytvořit celoevropskou agenturu, která by chránila demokracii proti těmto útokům. Podpořili byste tuto naši iniciativu? Děkuji za odpověď. Děkuji vám. Tady máme procesní námitku pana Viviera. Skutečně pane předsedající. Já vím, že vy máte své povinnosti a zároveň priority a práva. Ovšem, vy jste opravdu odmítli modré karty. Skutečně bych byl rád, abyste řekl, že to byla chyba, jinak to budu považovat v podstatě vlastně za falešnou informaci a proč se teda budeme zúčastňovat rozpravy o falešných zprávách, když vy to sám děláte. Tak, eh, k této otázce jsem již zaujal stanovisko. Byl jsem o tom takto informován. Možná došlo k nedorozumění eh, v otázkách. Nicméně teď už pokračujeme dalším řečníkem, což je paní Gregorová. Thank you, dear Mr. Chairman, dear colleagues. Děkuji, vážení kolegové. Dezinformační kampaně, hybridní eh, hrozby, informační válka. Moderní konflikt se vede na nových bojištích a liberální demokracie a svobodné volby jsou zneužívány eh, cizími silami proti nám s velikou efektivitou a intenzitou. Musíme vytvořit funkční systém odstrašování jakožto součást našich obraných strategií, ale zároveň musíme eh, dbát na opatření, která by mohla dát se pozor na opatření, která by mohla ohrozit naše společnosti. Svoboda projevu nemůže být definována komerčními monopoly. Na to je příliš cená, aby byla také definována online novými platformami či jejich filtry. Zákonodárci musí eh, bojovat eh, s propagandou a vměšováním se dovolem a technologie, které umožňují predikovat chování a manipulace v masovém měřítku, ohrožují samotný základ svobodných voleb a musíme aktualizovat eh, naše legislativní pojistky tak, abychom abychom ochránili naše občany, ale pokud jde o demokratické principy, ty jsou základní a ty musíme eh, ochraňovat. A takto bychom měli vstoupit do 21. století. Děkuji, paní Kristýne Anderson. Pane předsedo, vážení kolegové, dnes hovoříme o akčním plánu Evropské komise, co se týká boje proti rozšiřování dezinformací. To má být vtip, protože právě Evropská komise Eh, se považuje za hodnou toho bojovat proti fake news, eh, ačkoliv je sama hlavním producentem fake news. V brožure Evropské komise 60 důvodů pro EU dostávají evropští občané na 64 stranách sepsáno to, jaké výhody jim přináší EU a euro. Na straně 16 je napsáno, díky měnové politice ECB Členské státy v roce 2016 uspořily 50 miliard euro. To je fake news. Je to naprosto cílevědomé, cílevědomá zavádějící informace, která má klamat naše občany. Je to údajná úspora, ale je to zkreslením pravomocí. Nevím, zda to je tragický jednotlivý případ. Já si myslím, že ne. Když paní předsedkyně komise ve vlastní agendě pro Evropu píše, cituji, pro mou generaci znamenala Evropa slib míru, blahobytu a jednoty. A toho jsme chtěli dosáhnout prostřednictvím našeho, naší společné měny eh, a svobody pohybu. Tak to je přece samotná matka všech kampaní fake news. Byl nám slibován mír a blahobyt. Ale dostali jsme EU eh, byrokratický blázinec, kterému vládne jakási politická elita evropských národů, která jenom šikanuje a otravuje evropské občany. Co si myslí evropští občané o této EU? To vidíme všude, kde se na to zeptáte. Ve Francii, Holandsku, v Řecku a také například v Británii, kteří eh, Britové vyjádřili svou vlastní eh, variantu nespokojenosti. Ale eh, a ten akční plán komise je správný a důležitý, proto ho podpoříme, abychom bojovali proti dezinformaci. A já začnu právě teď. Řečnice roztrhla své dokumenty. Děkuji, paní kolegyně. Jste připravena přijmout modrou kartu pana Mandla? Od pana Mandla? Ne. Jako další má slovo... A pane Bytykofre, prosím. E, pane předsedo k procesnímu řády, paní, paní Anderson, řečník bez mikrofonu. Mikro, please. Mikrofon. Frau Anders- paní Anderson, právě tento parlament nazvala byrokratickým blázincem, což je urážka Evropského parlamentu. Prosím, abyste se podíval do zápisu, zda to skutečně padlo a abyste odpovídajícím způsobem zareagoval. Děkuji vám za tento podnět a za to, že tak pečlivě sledujete, eh, co zde zaznívá. Jako další má slovo pan Charlie Weimars. Pan utländsk inblandning i demokratiska processer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Intervence do demokratických procesů je nepřijatelná. Pakliže se někdo snaží koupit si vliv v evropských politických stranách, nebo pokud eh, Eh, třeba sociální demokraté podporují Nord Stream, no tak to je špatně, ale je také špatně, když EU používá peníze daňových poplatníků k tomu, aby eh, nějakým způsobem vyvíjela výsledky v evropských volbách. Tady máme dokument vedení Evropského parlamentu, kde se hovoří o tom, že nějakých 350 eh, milionů švédských korun bylo vydáno na podporu lobistických skupin a různých kampaní tolik k té EU, jak ji vidím já. Snažíme se donutit lidi, aby přišli k volbám. Snažíme se lidem zabránit v prosazování národních států oproti federalismu. To je také intervence do demokratických procesů. Buďme prosím konzistentní v našem přístupu. Děkuji. Pan Sikorsky má slovo. Vážený pane předsedající, Toto je moje úplně první vystoupení zde ve Evropském parlamentu, právě proto jsem nesmírně rád, že mohu hovořit o tak důležitém tématu. Já sám jsem oběti Fancy Base skupiny, získal jsem nebo obdržel ve stejné právě jako pan Podesta ve Spojených státech. Víme, jaký to mělo vliv na volební kampaň ve Spojených státech. Hovořilo se zde o zasahování do těchto politik ve Francii, ve Velké Británii, v Itálii. A i u nás v Polsku jsme nedávno viděli knihu známého novináře Gregoře Řečkovského, která se jmenuje Obcím alfabetem. A já bych zde rád požádal to, aby prokuratura Polsku tyto velice zneklidňující informace brala vážně, pokud jde o zahraniční zasahování do polské politiky. Co můžeme udělat? Nebo spíše, co nedělat? Já si myslím, že nějaké spolitizování médií, které by měly být veřejnoprávními, nějaké jejich spolitizování, si myslím, že pomáhá právě těm, kteří chtějí nelegálním způsobem zasahovat do voleb. Měli bychom navýšit rozpočet v boji proti dezinformacím, měli bychom spíše rozšiřovat možnosti tradičních médií, podporovat programy, kreativní Evropy a zároveň musíme nějakým způsobem regulovat i otázku fungování společenských médií a různých společenských sítí. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. Poprosím účastníky na tribuně, aby se eh, neprojevovaly ve sněmovně. Ano, eh, to eh, rovněž souvisí s jednacím řádem, který vám to nepovoluje, prosím pěkně. Dostáváme se k dalšímu řečníkovi, což je pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Finské předsední je to deset let, kdy vstoupila Lisabonská smlouva a charta lidských práv v platnost. Já si myslím, že pro Evropský parlament je hrozba trolů, botů a nestátních aktérů či státních eh, skupin jako je tomu v případě eh, Ruska. To je zcela určitě prioritní eh, téma. Jde o intoxikaci našich debat. Před deseti lety bychom tomu nevěřili, ale dnes je to reálná hrozba, která vůbec není neškodná a neutrální, protože dává eh, podporu extremistům, populistům. Není to neškodné, protože velice často cílí na zranitelné skupiny a nesmíme to podceňovat, protože to nezasahuje omezené členské státy, ale nakonec celou EU a proto na to musíme adekvátně koordinovaně reagovat. Musíme investovat eh, proto, abychom eliminovali falešné účty, abychom byli schopni tak to posílit právní stát a demokracii. A tady je důležité, aby Evropská komise vyvodila závěry z ovlivňování eh, voleb v souladu s doporučeními. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Bernard Guetta. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, svoboda projevu to je základ demokracie, to víme všichni. Ovšem samozřejmě víme, že jsou zde dezinformace, které jsou mnohem rozsáhlejší i v důsledku internetu a sociálních médií. Viděli jsme, že začátek tohoto fenoménu, který je skutečně urgentní, musí eh, být potlačen. Děkuji komisi za to, že proti tomu budeme bojovat. Ovšem, jak kontrolovat věrohodnost informací, aniž bychom zde měli nějakou cenzuru. Je to takové opravdu nesmírně citlivé téma. Demokracie musí bojovat proti defamacím, to je samozřejmé, ale zároveň nesmí mít dopad na svobodu projevu. Je to úkol, který je pro nás zásadní, tak jak to definuje právo, legislativa, aby zde byla nezávislá justice to znamená například i novináři, kteří prostě nemůžou vytvořit takový tisk, který by byl nejasný. Prostě nesmí tam být žádný prostor destabilizat, pro destabilizační aktivity, ať už, jsou to, ať už je to ze strany zahraničních aktérů nebo jiných aktérů. Děkuji. Děkuji, paní Analýza Tardino. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, podívejte, všichni se shodneme na tom, že fake news a dezinformace představují konkrétní riziko, které může ovlivnit eh, názory občanů ve volební soutěži. A vlastně dochází takové konstantní volební kampani. Tak, jak zaznívá zde v eh, v, ve sněmovně, že tedy rusové ovlivňují naše volby, to ukáží soudy. Všichni si uvědomujeme, jakým způsobem mohou digitální sítě ovlivnit svobodu vyjadřování a rozšiřování informací. Ale bohužel komise pod záštitou boje s dezinformacemi vlastně provádí cenzuru eh, odlišných názorů. A to i na sociálních sítích. Já se ptám, pokud je to skutečně tak, že eh, soukromý subjekt, jako třeba Facebook, může eh, cenzurovat jednotlivé občany, aniž by k tomu kdokoliv mohl co říci, tak eh, co máme si počít, když to samé dělá Evropská komise? Děkuji vám. Děkuji. Paní Duriš Nicholsonová má slovo. Děkuji velmi pěkně. Děkuji vám, vážen, Vážení kolegové poslanci, je jedno, z jaké frakce pocházíme. Myslím, před námi všemi je stejný úkol a to identifikovat, kdo je agresor, kdo se opakovaně uchyluje k dezinformačním kampaním, které oslabují demokracie v členských eh, státech EU. Všichni víme, že tyto dezinformační kampaně nejsou z Marsu ani z Bolívie nebo Indie a proto si myslím, že bychom se měli držet faktů. Fakta jsou jednoznačná. Za dezinformačními kampaněmi je jednoznačně Putinova vláda. Rusko pod Putinovou vládou. Takže například český tým expertů pro boj s hybridními hrozbami zveřejnil čísla, že od roku 2014 až 2016 až 16 voleb a referent v EU bylo přímo ovlivněno Putinovou vládou, buď to přes eh, státní média nebo přes troly na sociálních sítích, což je ještě horší, protože trolové se dostávají do národních vlád, do národních parlamentů a proto vás všechny vyzývám k tomu, abychom odložili politickou korektnost, abychom zcela jasně řekli, že agresorem v tomto případě, pokud jde o dezinformace, je Putinova vláda. Děkujeme mnohokrát. Slovo má pan Vladimír Bilčík. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dámy a pánové. Hybridní válka a šíření dezinformací a falešných zpráv zejména ohrozu, ohrožuje naše demokratické instituce v EU. Potřebujeme svobodné volby stejně jako potřebujeme svobodná referenda a vzhledem tomu, že většina volebních kampaní se přesouvá na sociální média, tak je třeba zajistit, aby internet eh, obstál, pokud je o hrozby eh, dezinformací a to eh, zavčasu a účinně. A Nedávný hackerský útok v Austrálii ukazuje, jak malé demokracie jsou zvláště, zvláště ohrožené a jak snadno se šíří dezinformace, což dokládá například příklad Rakouska a zároveň menší evropské demokracie mají také omezenější zdroje, jak účinněji komunikovat s globálními platformami ohledně eh, boje s dezinformačními eh, útoky. Takže abychom ochránili demokracie v Evropě, třeba abychom měli společný silný politický eh, přístup, kdy budeme spolupracovat se sociálními médii a společně tak bojovat s dezinformačními kampaněmi. Proto Vyzývám komisi a také finské předsednictví, aby se této záležitosti chopili. Musíme postupovat jednotně. Děkuji. Děkuji vám a děkuji vám za dodržení řečnické doby. Jako další má slovo pan Rafael Glucksmann. Vážený pane předsedající, milí kolegové, kolegyně, ano, náš demokratický způsob života je ohrožen. Ovšem, ne, jsou to exilanti, kteří umírají ve Středomoří, ne. Ohrožují ho právě síly, které bojují proti našim volbám a veřejné rozpravě. Aféra Štrache v Rakousku, afér financování Salmini Oligy, aféra Cambridge Analytica, aféra ruských bank, které podporují Národní fronty. Toto všechno poukazuje na finanční propojení a zároveň určité vazalství mezi extrémní pravicí a systémem Vladimíra Putina. Zároveň to poukazuje na zranitelnost našich demokratických systémů vůči těmto vnějším zásahům. Čili neměli bychom si vytvářet nějaké imaginárně nepřátele, ale bojovat proti skutečným hrozbám. Proto se vší vážnosti žádám, milí kolegové a kolegyně, abychom vytvořili zvláštní výbor, který by právě bojoval proti tomuto vněšování proti jejím prostředníkům a definovat prostředky, jak proti tomu bojovat. Záleží na tom přežití naší demokracie. Nenechme po sobě šlapat, musíme se konečně probrat. Děkuji. Děkuji vám. Pan Nils Torvalds má slovo jako další. No, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři Kingu, paní eh, Toporanen, těsně předtím, než jsem sem přišel, jsem eh, měl takovou výměnu názoru s Jessikou Aro. To je finská žurnalistka, která odhalila to, co se dělo za zdmi na adrese Savuškina ulica v Sankt Petersburgu, číslo 55. To, co tam zjistila, bylo něco příšerného, protože tam, byla, eh, tam bylo takové hnízdo trolů, ať už Rusů nebo jejich přátel, kteří se snažili o něco, co, si ne, co by si nepřál jistě zažít nikdo zde v tomto parlamentu. Snažili se zničit ji jako eh, jednotlivce, což se jim tedy nepodařilo. Ale měla pro vás jednu otázku. Mohli byste dát Interpolu konečně dost peněz, aby se mohlo bojovat se zločiny tohoto typu? Děkuji vám. Pan Krasnodemský jako další. Eh, děkuji, paní Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že my všichni zde souhlasíme s tím, že zasahování třetích stran do vnitřních volebních procesů v Evropské unii prostřednictvím dezinformací, že je to obrovská hrozba demokratických procesů, zároveň samozřejmě svobody informací a i suverenity především členských států Evropské unie. Právě proto si myslím, že není náhodou, že zde hovoříme o jedné konkrétní zemi, o Rusku a nejenom evropské země, ale i země východního partnerství jsou právě obětmi takových kampaní. Měli bychom jim proto pomáhat v boji proti dezinformacím. Musím ale zmínit ještě dvě záležitosti. Je samozřejmě, že to, že dezinformace a fake news, že to nejsou pouze Mm, například eh, různé země, které takto postupují, ale například i různé jiné subjekty, které se snaží zasahovat do jiných členských zemí. Něco patologického vidíme v současné době i u nás. Ti, kteří bojovali proti konspiračním teoriím, v současné době v podstatě podléhají takovým konspiračním teoriím. Všude vidí pouze Putina, jeho troly, jakmile vidí výsledky voleb, které jim jaksi neodpovídají tomu, jak by si přáli, aby ty volby vypadaly. Děkuji. Děkuji. Jako další se hlásil Paulo Rangel. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi a radě a doplnil bych jednu věc. To, co je potřeba udělat proti manipulacím a dezinformacím, konkrétně pokud jde o volby, tak eh, to není možné udělat eh, v předvečer voleb. To je práce kontinuální, také proto, že manipulace s veřejným míněním probíhá také neustále v čase na různých platformách, sociálních médiích a tak dále. Takže my na to musíme reagovat rovněž kontinuálně. Na jedné straně Mm, samozřejmě prostřednictvím ESVČ. Je potřeba, aby tyto kroky pokračovaly, ale rovněž eh, prostřednictvím technologických platform a také na základě spolupráce evropských a mezinárodních orgánů a osvětou mezi občany. To si myslím, že je velice důležité. Právě ta osvěta Ještě máme minutu a půl, jestli se nemýlím, pane předsedo, děkuji, takže bych ještě pokračoval a uvedl bych, jak je důležitá eh, osvěta. Eh, s tím souvisí i vzdělávání samotných politiků, protože i ty někdy přispívají k falešným zprávám. Jde o vzdělávání těch, kteří vytvářejí veřejné mínění, tedy novinářů, médií obecně, Jde tedy o osvětu a vzdělávání všech eh, těchto aktérů, tak abychom mohli snáze detekovat falešné zprávy, eh, abychom proti nim mohli postupovat a abychom zabránili druhému riziku, kterým je cenzura. Děkuji. Děkujeme vám. Slovo má pan Karlo Kalenda. Děkuji vám. Liberální demokracie je v nebezpečí a bude v nebezpečí příštích dalších deset let. Budou, budou to útoky ze strany vnitřní, jako Lega Nord nebo Cinque Stelle, kteří chtějí evropskou demokracii z, eh, z, zdemolovat a bude pod útokem zvnějšku eh, od těch, kteří chtějí demokracii ohrozit jako celek. A tyto vnější útoky jsou spojeny s těmi stranami, které útočí na demokracii zevnitř. A proto nestačí hájit demokracii. To samozřejmě tady potřeba je, ale potřebujeme zvláštní výbor, tak, abychom se mohli zabývat těmi nejvážnějšími interferencemi ze strany takových politických subjektů, které tvrdí, že hájí národní zájmy, ale vlastně hájí zájmy e, třetích zemí. To se v Evropě nesmí dít. Proti tomu se Evropa musí hájit. Demokracie je systém respektu, demokracie je otevřená, ale demokracie není slabá. Demokracie ví, jak reaguje, jak reagovat a umí zareagovat. Bohužel zde v parlamentu se eh, objevuje mnoho těch, kteří rádi obvinují, ale neradi se hájí. Děkuji vám, pan Grošil jako další. Spoštovani predsedujoči, gospod komisar. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, Vměšování se do voleb ze strany cizích států a nestátních subjektů a to tedy jak do volebních procesů, tak do jiných rozhodovacích demokratických procesů v Evropské unii a v členských státech, se dostává do takových rozměrů, které už mohou podkopat celou naši demokracii. Tyto zásahy jsou velice dobře koordinované a to je hrozba, na kterou musíme rozhodně a jednotně reagovat. Hraje zde roli celá řada nových faktorů, jako jsou nové technologie a tak dále. Tím se ty informace dostávají až do našich domovů a na druhou stranu tyto systémy zneužívají otevřenosti našich demokratických systémů. Využívají se různé propagandistické metody a techniky, v rámci kterých se zkresluje pravda a šíří se nesprávné nebo falešné informace, falešné zprávy a těmi se mají ovlivňovat nebo úplně zkreslovat veřejné diskuse i rozhodovací procesy v rámci voleb. Proto potřebujeme plnohodnotnou reakci, která bude založena na našich demokratických hodnotách a standardech. Musíme jednat co nejproaktivněji vůči těmto hrozbám, Potřebujeme občanům zajistit důvěryhodné, spolehlivé informace, které nepřipustí žádnou manipulaci. Děkuji. Jako další má slovo Robert Zíle. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hrozba, které čelíme, není pouze hrozbou boje proti dezinformacím. Je velice smutné, že si musíme uvědomit to, že Evropa není na špice boje proti těmto základům a hodnotám demokracie. Musíme skoncentrovat naše zdroje, posílit naše spolupráci. To již sice děláme, ovšem myslím si, že bychom měli vytvořit celoevropskou agenturu, která by proti tomu bojovala. Nesmíme zapomínat na to, že zde máme v Rize například, v Estonsku, v Talinu, centra výjimečnosti, excelence, které bojují proti těmto nešvarům. Naše spolupráce musí být ještě hlubší, musíme do toho zapojit i naši veřejnost. Viděli jsme v Lotyšsku, ve Finsku zasahování do voleb a to je neakceptovatelné. Děkuji, pane předsedo, děkuji radě a také komisi. Ano, falešné zprávy poškozují liberální demokracie a představují obrovskou výzvu, s nimiž se musíme jako společnost vypořádat. Fake news eh, vytvářejí eh, chaos, zmatení, poškozují důvěru ve státní instituce, poškozují eh, celou strukturu společnosti a politickou stabilitu. A Falešné zprávy jsou nástrojem nepřítel, nepřátel našich společností, často jsou v rukou autoritářských režimů, které je zneužívají, či populistických sil, které chtějí ovlivnit nějakým způsobem debatu a dosáhnout svých cílů. Dva jasné příklady takové situace jsou například Brexit, nedávná věc, anebo situace ve Španělsku během Eh, separatistické krize v roce 2017. Eh, eh, v případě separatismu v Katalánsku došlo k využití propagandy k manipulaci a k šíření falešných zpráv, kde bylo cílem představit Španělsko negativně, což vůbec neodpovídá realitě. Celá tato situace se nevyřeší ani cenzurou, ani omezení svobodou projevu. Tento jev je přítomen v naší společnosti a také potřeba za, zajistit, že budeme občanům předkládat kvalitní, pravdivé informace a že naši občané budou schopni kritického myšlení. Také je velice eh, důležité posílit humanitní vzdělávání a schopnosti mladých lidí v této oblasti. To je samozřejmě dlouhodobá věc, ambiciozní úkol, ale myslím si, že to je zcela klíčové, pokud chceme eh, reagovat na problém falešných zpráv. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo pan Sven Mixer. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je důležité tuto debatu dnes vést, ale podle mě to nestačí vzhledem k rozsahu tohoto problému. A proto z celého srdce podporuji záměr vytvořit zvláštní výbor, který bude řešit interference a zásahy do našich demokratických procesů. Snahy Ruska Ehm, intervenovat v našich volbách a v jiných procesech jsou dobře dokumentovány. Jsou to snahy Kremlu a dalších neliberálních, nedemokratických režimů. Oni se vůbec netají tím, že jsou jim naše základní evropské hodnoty a reprezentativní demokracie odporné a proto nás nemůže překvapit, že finančně nebo jinak podporují takové politické síly na našem kontinentě, které sdílí eh, tuto nenávist vůči demokratickým hodnotám, ale na to se to neomezuje. Co je důležitější, chtějí podkopávat důvěru evropských občanů v naší demokracii, v naše demokraticky volené instituce. Chtějí diskreditovat celý koncept liberální demokracie. Je to tím pádem existenční hrozba pro naše Evropskou unii a jako na, na, na, na takovou, jako na takovou na ní musíme reagovat. Proto vytvoření tohoto výboru je jistě krokem správným směrem. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Jako další má slovo pan Polčák. Předsedo, přes snahu zatemnit toto téma rozmělněním diskuze já se budu věnovat především roli ruské propagandy, protože, jak známo, kremelská propaganda má velmi významný vliv v roli fake news a samozřejmě také se v průběhu let zásadně zdokonalila, dokonce získala i rozpočtové prostředky navíc Eh, s ruskými dezinformacemi máme ostatně v česku a v československu dříve eh, zásadní zkušenosti kdy eh, například invaze v roce one thousand nine hundred and sixty eight byla vydávána za bratrskou pomoc nebo například nejnověji máme zde spor o pomník maršála koněva který je účelově podsouván pouze jako ryze kladná dějinná postava a víme že tomu tak není při potlačení například maďarského povstání ruským dezinformátorům bychom se měli rozhodně postavit jestliže se zdokonalují oni musíme se zdokonalit i my. leccos jsme už v tomto směru podnikli v letošním roce bylo zavedeno dobrovolné reportování on line platforem o dezinformacích a také vytvořen systém rychlého varování který má usnadnit za prvé sdílení poznatků členských států týkajících se těchto dezinformačních kampaní a také koordinovat reakce na ně to je velmi důležité nyní však záleží na tom jak vše toto dokážeme převést do praxe a účinně s tím pracovat. já mám velká očekávání od ehm, právě nově jmenované místopředsedkyně komise paní jourové která má eh, právě boj proti dezinformacím a fake news na starosti takže budu jí držet palce. děkuji mnohokrát. Eh, pane polčáku přijímáte modrou kartu? ne? Tak nic, omlouvám se. Jako další má slovo pan eh, Tonino Picula. Prosím. Pan. Rozvojem digitalizace informací očekávám. Děkuji. Tím, jak se rozvíjí digitalizace, tak se eh, snáze šíří dezinformace na různých platformách. Což je jedna věc. Na druhou stranu neprobíhá kontrola validity zveřejňovaných informací. Skandál Cambridge Analytica ukazuje, jak lze dezinformace využít k tomu, eh, aby se nějakým způsobem ovlivnila politická kampaň. Eurobarometr z loňského listopadu ukazuje, že dvě třetiny občanů si dělá starosti o možnosti manipulace volebních výsledků. V rámci průzkumu evropských voleb jsme zjistili, že došlo k interferenci ze strany třetích států a že se několik aktérů snažilo podkopat důvěryhodnost volebních procesů, ať už prostřednictvím sociálních médií nebo různých jiných platform. Proto podporuji vytvoření zvláštního výboru na toto téma a myslím si, že tento výbor by se měl zabývat ovlivňováním volebních kampaní, ale také volebních výsledků. Děkuji vám. Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali seznam přihlášených řečníků. Máme tady celou řadu přihlášek do procedury Catch the Eye. Ale vzhledem k času nemohu vyhovět všem. Proto z přihlášených vybereme pět, kteří dostanou slovo. Jako první dostává slovo paní Monika González. Gracias. Děkuji. Doufám, že funguje mikrofon. Děkuji vám, pane předsedo. Potřebujeme Evropu, která chrání své občany a to znamená, že také Evropský parlament musí vystupovat velice jasně, stejně jako další evropské instituce dezinformace polarizují společnost, eh, cílí na určité skupiny, například na migranty či eh, osoby s jinou náboženskou eh, orientací na osoby LGBTI, vzbuzují nenávist a i Španělsko se s tím potýká. Během posledních voleb jsme zaznamenali nenávistné projevy, které se staly součástí politického diskurzu. Zaměřovali se především proti migrantům, opírali se o křesťanskou eh, identitu, eh, hledají se záminky, jak eh, omezit práva občanů ve jménu populismu. Proto potřebujeme, aby Evropský parlament přijal jasné usnesení na ochranu osob eh, a skupin občanů. Chceme vytvořit zvláštní výbor, který by se věnoval vyšetřování a také lepší koordinaci situace mezi členskými státy. Děkuji. Eh, Děkujeme paní González. Jako další Petras Austrevičus. Děkuji za slovo. Představte si Evropskou unii, která vytvořila globální standardy pro život a demokracii, které by vypadaly následujícím způsobem. Méně nezávislá média, naši občané by žili v uzavřené společnosti a byli by otevřeni vnější zasahování a naše národní orgány financovány zahraničními subjekty. To znamená, že bychom žili v, eh, v podstatě na základě zájmu různých extremistických skupiny, skupin Číny či Ruska. Já si myslím, že nikdo z nás by takový svět nechtěla, proto musíme revidovat evropské i národní legislativy, které se týkají zahraničního financování politických stran, jejich kampaní nebo jednotlivých kandidátů. Zároveň musíme mít screeningový mechanismus pro strategické zahraniční investice. Tímto způsobem si myslím, že bychom mohli udržet evropský způsob života. Děkuji. Děkujeme, pane Austrevičusi. Jako další má slovo pan Jerome Rivière. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem si vyslechl pozorně komisi. Vím, že jsou spokojeni sami se sebou v boji proti falešným zprávám. Ovšem realita je diametrálně odlišná. U nás například politické informace v naší zemi víme, že dochází opravdovým intervencím. V Britové se rozhodli opustit Evropskou unii. V současné době například i proto, že došlo k určitým eh, blokování určitých informací. K tomu dochází například v Itálii. Opět je to záležitost, která se týká bo Ovšem my zde neustále bojujeme proti nějakým falešným zprávám. Komise vlastně jde proti názorům lidí zasahuje do záležitostí členských států v takových oblastech, které vůbec nespadají do jejich kompetence a to znamená, že pošlapává naši evropskou smlouvu. Naše schromáždění je samozřejmě sice založeno na velkých ideích, ovšem vůbec neplní tyto povinnosti. Děkuji. Děkujeme, pane Rivier. Jako další má slovo Claire Daly. Děkuji vám, paní předsedající. Je to skutečně ironické, když hovoříme o eh, interferenci v demokratických procesech zde v Evropském parlamentu, když víme, jaký tady máme demokratický deficit, říkáme si, proč by to pro boha někdo vůbec dělal. Ale eh, vážně, interference ve volbách eh, jsou tak staré jako volby samotné. USA takto interferovali nejen na Blízkém východě a v Jižní Americe, ale dokonce i v samotném srdci Evropy. A jediný důvod, proč teď najednou hovoříme o tom, eh, o, to, o tom ruském vměšování se Ruska do voleb, je, abychom mohli někoho obvinit ze selhání Evropy, ze selhání neoliberální politiky, která způsobila to, že celá řada evropských občanů e, stojí tak nějak opodál a jsou v naprosté deziluzi. To jsou skutečné důvody pro Trumpa, Brexit a vzestup extrémní pravice. Samozřejmě je daleko jednodušší tvrdit, že to je e, spiknutí nějakého určitého jednoho vnějšího nepřítele. Pakliže se chceme skutečně zabývat volebním vměšováním se, pojďme se zabývat vměšováním se do demokratických procesů eh, lobbysty, eh, milionářskými novinami a médii a různými nadnárodními podniky. Spravme to a nebudeme muset řešit problémy s mnoha lajky na Facebooku, což vlastně ani nikoho nezajímá. Děkuji. Děkuji vám, paní Daly. Jako další má slovo Mario Kalurajt. Madam President. Děkuji. Já chci poděkovat finskému předsednictví a komisi a zároveň vyjádřit naději, že budeme vyjednávat a schválíme silné usnesení k tomuto tématu. Zahraniční vměšování do voleb tedy do zásadní mm, zásady, která je chráněna eh, chartou OSN. Tato zásada má různé aspekty a já chci zdůraznit také důležité řešit útoky na technickou infrastrukturu. To je naprosto zásadní pro zachování demokratických procesů tedy eh, obránit se před hackerskými útoky. Abychom toho byli schopni, potřebujeme silná vnitrostátní i celoevropská mezinárodní opatření a spolupráci. A tady by měla být Evropa lídrem, měla by být slyšet, měla by být eh, jednotná, odhodlaná, vystupovat jednoznačně v tom smyslu, že zahraniční vměšování není přípustné a že budou eh, přijata opatření proti těm, která toto porušují. Děkuji. Děkuji. Paní Kaljuran, mluvám se, že jsem špatně vyslovila vaše jméno. A nyní se dostáváme ke konci. Nezapsaných řečníků bohužel nemohu dalším vyhovět vzhledem ke spoždění, které již nyní máme. Takže rovnou předávám slovo panu komisaři Kingovi, prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za tuto včasnou a velice důležitou rozpravu. Řada z vás zdůraznila, že dezinformační kampaně jsou nastaveny tak, aby poškozovaly schopnost eh, našich systémů eh, umožňovat informovaná rozhodnutí. Rozpolcují naše společnosti, spochybňují výsledky volebních procesů, také integritu demokratických institucí a já si myslím, že něco takového je nepřípustné. Nemůže to být eh, nový standard, musíme být připraveni udělat více pro to, abychom se těmto problémům postavili. Součástí problému eh, je vnější činitel mimo EU. Celá řada z vás zmínila Rusko. Tady chci říct jasně věci, že máme tým, o kterém se zde již hovořilo v rámci evropských institucí a jehož, jeho úkolem je monitorovat Eh, kremelské dezinformační kampaně a tento tým má k dispozici své eh, zprávy veřejně. Eh, tento tým uvádí, že když nedávno kontroloval množství pro kremelských dezinformačních kampaní napříč EU, e takže došlo k dvojnásobnému nárůstu oproti stejnému období před rokem, takže je to opravdu problém reálný a ne, Musíme si to takto jasně říci. Ovšem dále chci říci, že jsme se i od Rusů eh, mnohému naučili. Teď je potřeba využít to k tomu, abychom posílili svou odolnost, přijali proti opatření proti těmto dezinformacím bez ohledu na to, odkud pocházejí. A proto jsme alespoň v komisi ve spolupráci s členskými státy a zástupci občanské společnosti zavedli řadu opatření, ale určitě neusínáme na Vavřínech. Víme, že my musíme v práci pokračovat, řešit dezinformace online, musíme posilovat odolnost eh, voleb a v příštích týdnech a měsících zrevidujeme etický a praktický kodex k dezinformacím, abychom měli jistotu, že skutečně chráníme naše demokracie v maximální možné míře a následně, tedy do konce října, vás budeme o pokroku informovat. A ještě v reakci na některá vaše vyjádření. Tento kodex o praktických postupech, který eh, se zaměřuje na sociální platformy, nijak nesouvisí s cenzurou. To skutečně zdůrazňuji, nemá nic společného s myšlenkou ministerstva pravdy. Nejde o to, abychom určovali zda politické vyjádření je správné či nesprávné, pravdivé či nepravdivé, ale jde o to, abychom vrhli světlo na původ eh, politické eh, diskuze, jde nám o transparentnost, tak abyste vy věděli, vaše občani viděli, když uvidí nějakou informaci, odkud tato informace pochází, kdo ji platí, zda je zatím člověk nebo nějaký stroj, který tuto informaci šíří. A já si myslím, že toto je skutečně zásadní. Pokud se dokážeme jako občané vybavit eh, schopnostmi, které nám umožní dobře se rozhodovat. Také vás budeme informovat o provedení parlamentních voleb a Eh, konkrétně o provádění toho balíčku o svobodných volbách. Dále budeme pracovat na akční plánu pro evropskou demokracii, abychom naše systémy dále posílili a Eh, chystáme legislativní návrhy týkající se lepší transparentnosti eh, v oblasti politické eh, reklamy a fungování politických stran. A zároveň s tím budeme nadále pracovat s ověřovateli faktů, s akademiky, výzkumníky, občanskou společností a členskými státy i onlineovými platformami, abychom společně dosáhli potřebného pokroku a dosáhli prosperující budoucnosti pro Evropu a naše občany. Děkuji vám. komisáři. Děkujeme, vážený pane komisáři Kingu. A nyní dáváme slovo paní ministrině Tupurajné za radu. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, děkuji za příležitost zúčastnit se této rozpravy. Je to nesmírně naléhavé aktuální téma a zároveň priorita pro naše předsednictví, proto bych ráda poděkovala za aktivní účast. Odolnost Evropské unie je založená na jednotě. Čím více budeme sjednoceni, tím lépe můžeme bojovat proti této hrozbě dezinformací. Je naší povinností využít vše, co je v našich silách, abychom chránili naše volby a především naše demokratické systémy před zahraničním vněšováním. Musíme samozřejmě ale přitom plně respektovat základní práva, svobodu projevu, médií a združování a shromažďování. V tomto úsilí budeme pokračovat horizontálně v rámci jednotlivých sektorů, přeshraničně. Budeme se snažit získávat informace jeden od druhého, vyměňovat si informace a osvědčenou praxi. V tomto došlo samozřejmě k určitému pokroku, i přesto, že paní Jourová, pan komisář King a mnoho z vás se zmínilo o tom, že musíme zůstat bdělí. Předsednictví, jak už jsem se o tom zmínila, věnuje hybridním hrozbám obrovskou pozornost. Zároveň se čelím, těšíme na nové iniciativy, které oznámila Evropská komise. Ještě jednou bych ráda zmínila to, že obecné povědomí o hybridních hrozbách mezi našimi občany je zásadní. Otevřené společnosti a veřejná zpráva poskytují správné řádné informace, Ovšem samozřejmě, že zde je vždycky prostory pro dezinformace. Právě proto bych vám všem velice ráda poděkoval za tuto zajímavou a důležitou rozpravu. Děkujeme, paní ministrině, říká paní předsedající. Tím jsme ukončili rozpravu k tomuto tématu. Usnesení odhlasujeme v průběhu dalšího plenárního zasedání. A nyní navrhuji krátkou pauzu, po které budeme pokračovat s další rozpravou. Takže několik minut pauza. Děkuji.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 Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že nejsem sama, která říká, že záležitost, o které dnes budeme diskutovat, eh, požáry eh, v Amazonii, je něco, co nás všechny hluboce znepokojuje. Ty, to požáry jsou tragédií nejenom pro přímo dotčené obyvatele, ale pro celou planetu a klima jako takové. Já Eh, ne, eh, m, m, m těžko jenom mohu zdůraznit, jak Amazon je důležitá pro globální klima. A je to i unikátně bohatá a různorodá oblast. Je to domov nejzácnějších živočišných druhů na planetě. A tyto požáry jsou způsobeny deforestací především, tedy člověkem. Je to, znamená to drastický úbytek živočišných druhů a tropických pralesů. Tyto požáry jsou přímo spojeny s mm, umyslným, s umyslným odlesňováním. Bohužel mm, víme, že v poslední dobou se to ještě zhoršilo i v Brazílii, i na hranici s Bolívií a Paraguají. Tyto požáry eh, znečišťují vzduch, zabíjejí Eh, živočišné druhy, zvířata a vyhánějí domorodce ze svých území, z jejich území. A mm, vedení EU a eh, ochrana lesů a klimatu, to je jedna z priorit finského předsednictví. Požáry eh, mají devastující dopady na život lidí a zvířat je třeba tedy, abychom ochránili biodiverzitu, protože to bude bránit oteplování planety a i to bude chránit lidi a pracovní místa. Je to naše ambice být klimaticky neutrální do roku 2050. Vy jste diskutovali o přípravě na summit OSN a to bylo dopoledne a teď odpoledne tato rozprava je také velice aktuální. I přes veškeré kroky, které jsme doposud přijali na evropské úrovni, i bez, přes veškeré ty závozky, které jsme přijali na mezinárodní úrovni, tak odlesňování a zhoršování stavu lesů eh, je horší a horší problém. A devastující eh, požáry v Amazonii eh, je událost, která je ještě více nalehavá. V dubnu 2019 Rada přijela závěry o pokroku s implementací strategie pro lesy na úrovni EU. Rada v těchto závěrech zdůrazňuje význam této strategie, proto abychom zajistili koordinaci a koherentnost našich politik, které se dotýkají lesů a abychom dále propagovali udržitelné hospodaření s lesy. Rada pro zemědělství a rybolov se tím bude zabývat příští měsíc. Budeme hovořit, že je třeba mít novou strategii po roce 2020, která se bude opírat o stejné principy a bude i zvažovat i nový vývoj politik v EU i ve světě jako takovém. Rada a Evropský parlament nedávno obdrželi eh, dlouho očekávané sdělení komise o tom, že je třeba zintenzivnit naše kroky pro to, abychom ochránili a rekonstruovali lesy na světě. Detailně proskoumáme prioritní akce, které se zde navrhují a také i budeme vítat vaše náměty v této věci. Rada pracuje na tom, aby hm, poskytla i feedback eh, ve formě závěru rady, které doufejme přijmeme v prosinci 2019. Ehm, vzhledem k důvodům pro odlesňování, to jsou důvody, které jsou širší než le- eh, sektor lesnictví. Proto je třeba, abychom zapojili odborníky z životního prostředí, zemědělství, z obchodu, Budeme se těšit na vaše reakce na toto sdělení a doufáme, že um, to bude eh, užitečný příspěvek pro naše budoucí opatření v oblasti lesnictví. Pane předsedo, dámy a pánové, závěrem chci zdůraznit, že eh, požáry v Amazonii jsou naléhavou globální krizí, která si vyžaduje mezinárodní reakci která bude efektivní. Úzká spolupráce se zeměmi amazonského regionu je v tomto zásadní. Tyto země, jako Brazílie, mají plné právo eh, reagovat sami, ale zároveň musí plnit své závazky. Já velice silně apeluji na země v Amazonii a jejich představitele, aby jednali urgentně, naléhavě. Jsme připraveni s nimi spolupracovat s panem Bolsonárem a s dalšími. Evropská unie je připravena je podporovat, ale musíme jednat již teď eh, protože mm, Finsko pod, chce podporovat eh, reakci EU, jak nejlépe přispět eh, naše. Máme, my jsme i diskutovali o tomto na neformálním zasedání ministrů v Helsinkách na konci srpna. Ministři pro lesy se dohodli, že eh, tato situace je velice závažná a zdůraznili, že je třeba jednat koordinovaně a komplexně při této krizi. A mm, poněvadž předsednictví v radě bude nadále se snažit, abychom zajistili jednotnou, konsistentní a efektivní eh, reakci EU. Děkuji, děkuji za vaši pozornost. Σας to logo Pan Vele má slovo za komisi. Děkuji, pane předsedo. Mm, vážení kolegové, vážení poslanci, nyní čelíme e, globální e, krizi biodiverzity, která ovlivňuje naše ekonomiku, naše životy, naše budoucnost. Současné požáry vypouštějí eh, obrovské množství CO2 do atmosféry, čímž prohlubují tyto krizi nejenom v Amazonii, ale také v dalších částech světa, jako, nás, jako je Sibiř. Ale Amazonie je unikátní. Je nezbytná pro kyslík, biodiverzitu a zdraví naší planety. Proto jsem rád, že jste toto dali, eh, se tohoto učinili jednu z priorit. Je to nezbytné ze tří hlavních důvodů. Jednak zastavit ztrátu biodiverzity, řešit klimatické změny a eh, dos, dosáhnout agendy 2030 udržitelného rozvoje a naše závazky z pařížské dohody. Zhoršování a ztráty pralesů mají obrovské důsledky na stabilitu a bezpečnost, na lidské životy, na klima, na biodiverzitu, zdraví a um, živobytí ko- celých komunit a planety jako celku. Evropská komise pomáhá řešit tuto situaci v Amazonii, v zemích postižených pralesními požáry a je v kontaktu s příslušnými orgány, včetně těch brazilských. Celá řada operačních nástrojů již byla aktivována s cílem zlepšit stávající situaci. Po žádosti Bolívie mm, Centrum pro koordinaci nouzové pomoci již vyslal tým expertů do této země. Tato pomoc může být poskytnuta jakékoliv postižené zemi, na oficiální žádost. Také eh, systém Copernicus byl aktivován, eh, jsou produkovány mapy požáru v Brazílii, Bolívii, postižených částí Peru a Paraguaje. A tyto jsou ve veřejné sféře. Evropská unie už financuje rozvojové projekty, které souvisí s Eh, pralesy a využíváním půdy v Amazonii, včetně Brazílie. To eh, za 128 milionů euro a plánuje eh, nové akce za 28 milionů euro. Jsme v kontaktu s čilskými kolumbijskými orgány, kteří aktivně koordinují regionální úsilí o řešení situace. Na nedávném summitu G7 se podílíme na přípravě schůze na vysoké úrovni k Amazonii a ehm, e, e, při generálním schromáždění OSN. Priorita e, boje proti lesním požárům, ale také je třeba řešit příčiny, jako je šíření zemědělství. V červenci komise vydala sdělení, Eh, které eh, zvyšuje úsilí EU o záchranu mm, lesů. Komplexní eh, sada opatření, včetně podpora udržitelné praxe využívání půdy. Znamená to spolupráce s partnerskými zeměmi, aby se snižoval tlak na lesy a také, aby se obno- podporovala obnova lesů. My snižujeme naši Eh, uhlíkovou stopu. Týká se to regulačních a neregulačních opatření s cílem minimalizovat riziko dovozu produktů, které souvisí s deforestací a eh, degradací lesů. Také pracujeme na zlepšování a kvalitě informací o pralesích a dodavatelských řetězcích, mimo jiné zřízením Evropské observatoře k, eh, k deforestaci a zachování lesů. Vědecké informace jsou důležitým prvkem evropské strategie. Spolupráce s partnerskými zeměmi je také klíčem, mimo jiné s cílem identifikovat dlouhodobé ekonomické důsledky dalšího odlesňování. Komise chce udržitelné kroky proti odlesňování a jsme připraveni pomáhat těm, kteří jsou postiženi nedávnými Eh, požáry v Amazonii a ve světě. Ve spolupráci s těmito státy a jejich příslušnými orgány. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď řečníci za politické frakce EPP. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Tuporajnen vy máte hluboké znalosti o lesích. Jsme velice rádi, že tato debata se odehrává za vaše předsednictví. Děkujeme také za e, podrobné zprávy. E, vidím, že je tady řada návštěvníků, proto jsem také navrhla tuto debatu a jsem ráda, že se jí e, dostalo podpory. Jde o to, jak globálně spolupracovat, protože žádná země tento problém nevyřeší sama. V době, kdy státy chtějí jednat eh, suverénně, je potřeba eh, spíše posilovat multilateralismus, ne jej oslabovat. A obvinovat se vzájemně nepomáhá, musíme vědět, kde se dějí chyby, ale také uznat dosažený pokrok. Co se týče Brazílie, nedávno máme letýče pakt eh, s sedmi eh, latinskoamerickými zeměmi a operace Zelená Brazílie, ale to bylo na nátlak mezinárodního společenství. Všichni eh, bychom trpěli, kdyby Amazonie byla zničena a je ohrožena, jak jste řekla velice podrobně. Hovořila jste o potřebě soudržnosti politiky, paní komisařko, a o skutečnosti, že vlastně se pralesy ničí eh, ze zemědělských eh, důvodů, aby se využila půda. Musíme zajistit, aby klimat a biodiverzita eh, byla obsažena ve smlouvě se zeměmi Mercosur, aby se dodržovala. To je pro nás klíčové. Není potřeba politika cukru a byče, Eh, všechny naše země si váží lesů a biodiverzity a ochrany prostředí. Možná eh, místo pokory bychom měli lépe spolupracovat s kolegy z Jižní Ameriky a jinde, protože v Arktiku, Indonésie, eh, v povodí Konga hoří ohně, které uvolňují obrovské množství uhlíku. Děkuji všem, kteří se účastní této debaty. Děkuji a za socialisty předsedkyně Karsia eh, Perez. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ochrana a e, lesů a požáry v lesích, to je skutečná tragédie, událost, která zmobilizovala mezinárodní společenství a e, má to obrovský dopad na životní prostředí, na ekonomiku, na sociální sféru. To jde za rámec hranic Amazonie. Amazonie, to jsou plíce světa, 20 kyslíku naší planety produkuje a je tam největší různorodost živočišních a e, mm, rostlinných druhů na celém světě. A navíc je to důležité pro domorodce, kteří tam udržitelným způsobem již žijí generace a generace. Já velice dobře znám tuto realitu, protože já jsem měla vynikající příležitost měsíc tam pobít a pracovala jsem tam jako dobrovolnice pro nevládní organizace, e, kdy jsme pracovali s domorodci a viděli jsme, že potřebují mít alternativy, aby aby se udržitelně mm, mohli uživit a dnes vidíme, že to je tragická situace, která jim v tom brání. Není to poprvé, kdy Amazonie je ničena plameny, ale tento rok eh, se to zvýšilo více než o 80% ve srovnání s minulým rokem a chráněné zóny eh, více a více hoří, protože jde o dřevo, o které tady jde, a i o rtuči, která se používá, ta znečišťuje vzduch, vodu a i potraviny pro lidi, i pro zvířata. Tato katastrofa reaguje na eh, politiky, které kteří jsou za to zodpovědní, kteří popírají vůbec změny klimatu a my je velice dobře známe. Je to pan Bolsonaro, který propaguje v podstatě novou e, zlatou horečku. Podporuje to, motivuje k tomu a ignoruje zcela ochranu životního prostředí, ale nechce slyšet pravdu a pan Bolsonaro proto Eh, eh, zde ukazuje eh, na jiné zodpovědné osoby, ať je to třeba ten Institut pro obnovitelné zdroje v Brazílii, on ukazuje prstem na ně. Takže hm, je to již problém velký, protože který nelze zvrátit. 20% Amazonie již byl, bylo zbaveno lesů. My jako sociální demokraté jsme velice zneklidněni, když vidíme osud domorodých obyvatel a jejich pozemků. Zde dochází k eskalaci násilí na těchto územích v Domorodcu v Brazílii a zde například Elvia Bajviri, Miria Ferreira Silva a další to jsou aktivisté, kteří jsou persekováni. A my tady z Evropské unie se snažíme nalézt řešení a chránit lidi, ale i životní prostředí. To všechno má naši podporu, podporu naší frakce a budeme nadále spolupracovat. Chceme, aby pan Bolsonaro již, aby plnil, začal plnit závazky vyplývající z pařížské dohody a i environmentální klauzule, které byly včleněny do dohody o Mercosuru. A zde, protože jinak Brazílie bude izolovat izolována od zbytku mezinárodního společenství. A já si myslím, že tato debata je velice aktuální, protože je třeba si připomenout toto jenom, když poslední strom zemře, až poslední eh, řeka vyschne, až eh, poslední eh, zvíře bude, bude tedy zabito, tak zjistíme, že peníze se nedají jíst. Děkuji. Děkuji a za skupinu Renew Dvě minuty, pan Hojsík. Eh, jedná se o řečníky, eh, jedná se o řečníky za politické skupiny, neumožním eh, žádné karty skupin. Eh, pane předsedo, paní ministrině, eh, paní komisařko, kolegové, toto léto bylo létem hororu, co se týče lesních požárů. Všichni jsme byli šokováni, když jsme viděli Amazony hořet. A ten šok se ještě prohloubil, když jsem slyšeli eh, brazilského prezidenta Bolsonára, který vinil nevládní organizace z tohoto požáru. Ve skutečnosti to byla jeho bezohledná politika, která přispěla k tomuto ničení. Buďme ale otevření. Eh, nešlo jen o požáry v Amazonii. Toto léto eh, hořely lesy od Sibiře po, Alaš, po Aljašku, eh, které ničily plíce naší země. Ničení lesů je globální problém. Musíme si ale přiznat, že jsme také součástí tohoto problému. Nejenom přispíváním emisí skleníkových plynů, ale také naší politikou, obchodem a a vyšetřování trestné činnosti. Je potřeba toto změnit, tento parlament musí začít jednat. Musíme říci, že dohoda Mercosur je v současné podobě problematická, ale bylo by příliš laciné říci, že zrušme tuto smlouvu a vyřešíme problém. Musíme jít mnohem dále. Nová komise, která tvrdí, že Evropský zelený díl je pro ní vrcholnou prioritou, se nesmí omezit jen na Evropu. E, musí jít dál. Tato, tento díl se musí týkat celé planety. Bereme-li vážně záchranu naší planety a naší civilizace, musíme zajistit, aby zemědělství nepřispívalo k odlesňování, protože teď to tak je i v Amazonii. Naše obchodní politika také nesmí eh, přispívat eh, k odlesňování. Teď to totiž tak je. A také naše energetická politika nesmí přispívat k odlesňování, protože právě takto současně je. To, co potřebujeme, je všechno toto změnit kvůli sobě i kvůli našim dětem. Děkuji. Děkuji. Paní Hautala má slovo. Ehm, paní místo předsedkyně Evropského parlamentu na minutu a, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Většinou záměrné lesní požáry byly takovým budíčkem. Nyní víme, ehm, že se to děje i jinde. Ehm, střední Afrika, jihovýchodní Asie, abych zmínila ty nejdůležitější. Také víme, že řešení klimatických změn vyžaduje zachycování CO2 všemi možnými prostředky a jediný eh, dostupný způsob je s pomocí lesů. Nyní se však lesy mění na zemědělskou půdu. Eh, dohoda s Mercosurem má za cíl eh, vyváž, vývoz produktů, které vedou k deforestaci a ohrožují Amazonii. Mercosur teď nemá životaschopný mechanismus, jak zajistit, aby para, pařížské klimatické dohody a další mezinárodní závazky byly respektovány. Eh, nejsou žádné sankce eh, v této kapitole udržitelného rozvoje. A dovolte, abych řekla, že mm, padl jeden slib, totiž eh, podívat se na regulační opatření na straně poptávky, protože nutně potřebujeme evropskou legislativu, která eh, zajistí pro uživat, eh, spotřebitele v Evropě, že si vlastně nekupují odlesňování. My jsme také komplici. Mám otázku na předsednictví. Vím, že rozhodnuto, že mm, Rada pro zemědělství, která se zabývá tím sdělením o degradacích lesů, jak je možné, že jenom Rada pro zemědělství, jak to, že ne také Rada pro e, životní prostředí? Děkuji. E, identita a demokracie. Pan Luže má slovo na dvě minuty. A paní Hautula mě vystřídá zde eh, v křesle předsedy. Eh, dámy a pánové, eh, Francie a my, a my všichni se vlastně připojujeme k těmto názorům. Nicméně Rassemblement National National se chová úplně stejně e, dochází k požáru, které jsou stejně závažné jako v Amazonii. E, Eh, hlava státu eh, eh, hrozí, že s podpisem Mercosuru katastrofa, je, to by byla katastrofa pro francouzské zemědělství. Marine Le Pen a Rassemblement National jsou proti. My všichni jsme proti Mercosuru, protože to je smlouva, která je katastrofou pro francouzské zemědělce. Prezident Macron Eh, konstatoval to tež a to cynickým způsobem, že vlastně využil tu katastrofy v Amazonii tím, že, bude, tím, že vyhrožoval, že to ne, eh, nepodepíše. Takže ekologie, eh, životní prostředí jsou příliš závažná téma pro budoucnost planety, aby se to používalo na, jako nástroj vnitřní politiky. Chtěli bychom, aby Matron se eh, zabýval eh, mm, riziky radioaktivity, eh, problémy s vodou a tak dále, které, hrozí, které ohrožují obyvatele francouzské Polynézie, aby se více zabýval životním prostředím v Gajáně a aby zachoval francouzskou část v Amazonii, aby se zabýval katastrofami v Sargasovém moři na Martiniku, Guadalupu po všech těchto výzvách Emmanuel Macron nedělá nic a nakonec podepíše Mercosur. Děkuji. Děkuji, pane Ruže. Dále pan Herman Terč za EKR. Máte slovo. Dobrý den, děkuji. Já tady hodně slyším o Bolsonárovi, o <clears throat> no, dává se mu za vinu všechna ta tragédie, ale zapomínáme na to, že tady máme eh, vlastně v tomto parlamentu vůbec eh, takový stav zavírání očí nad tím, co se skutečně děje. To i španělští socialisté dělají, kteří hovoří o devastaci kvůli Zlaté horečce. No, to především ale probíhá kde? Ve Venezuele a to pod kontrolou pana Madura pod kontrolou eh, gerily LN, e, tedy z Kolumbie, kteří tam řádí díky komunistickému reži, režimu pana Madura a čavismu. A v tomto okamžiku v Belívii 2,5 milionu hektarů bylo takto zničeno. Ne v Brazílii, ale v Bolívii. A nikdo nemluví tady o Bolívii, protože pan Morales který v podstatě eh, i eh, zvýšil eh, pěstování koky pro výrobu kokainu, no tak ten tady mm, v podstatě mm, hodně nese viny a tady se pořád jenom mluví o Bolsonarovi. Děkuji, pane Terči. A nyní za GUE Pan místo předseda Papadimulis. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. To, co nám tady řekli Rada komise a co nám říkají i vědci, a co nám říká realita, fakta, tak to znamená, že musíme jednat. Nestačí jenom mluvit. Slova nestačí. Musíme dospět k závěrům, k opatřením Eh, musíme vyvíjet nátlak, abychom zastavili odlesňování v Amazonii a ničení eh, eh, největších této, těchto, této plíce planety. A já si myslím, že my od té doby, co je Bolsonaro u moci, tak o 80% se zvýšilo odlesňování za pár měsíců Amazonie přišla o více lesů než za posledních tři lety před, před nástupem, takže musíme s tím něco udělat. A to tež platí pro Evropský parlament. Je to hanba, že my nechceme jednat prostřednictvím rezoluce a to kvůli pravici, extrémní pravici. Potřebujeme opatření, musíme mm, využít dohodu Mercosur, abychom vyvinuli nátlak na e, e, pravicovou vládu Balsanára. Děkuji, pane Mulisi. A další řečník je... Ne, děkuji, pane Mulisi. A další řečník je pan Papadakis za nezařazené. Prosím, máte slovo obrovské ničení eh, v Amazonii je důsledkem velkých korporací, které kácejí stromy a eh, za to jim platí finanční instituce. Reakcionář Bolsonaro bojuje proti ochraně životního prostředí, proti nevládním organizacím, tu oblast dal biznisu na výrobu biopaliv a různých zemědělských produktů a e, oni zcela bez jakékoliv kontroly kácejí stromy. Odlesňování také využívají společnosti z Evropské unie. Proto také Evropská unie a její vlády musí těmto problémům čelit. E, podívejme se e, na další osud dohody Mercosur. I přesto, že je tam určitá pasáž o klimatu, Evropský parlament ani EPP nemají e, usnesení pro e, odlesňování Amazonie. Je potřeba toto učinit a je potřeba obnovit tyto lesy. Jakákoliv obchodní aktivita musí přestat této oblasti. Děkuji. Děkuji, pap, pane Papadakisi. A nyní další poslanci. První Petr Líze, 1,5 eh, minuty. Děkuji, paní předsedající, milí kolegové. Eh, změny v Amazonii jsou obrovskou katastrofou. Eh, co se týče dohody z Paříže, Brazílie se vůbec nezavázala snížit zásadně emise z průmyslu. Zavázala se hlavně chránit pralesy a zalesňovat, ale to nefunguje vůbec a jestli to nebude fungovat ani nadále, bude to velký problém pro světové eh, eh, klima. Ale eh, požárům dochází i jinde a o tom také musíme intenzivně hovořit. Požáry na Sibiři a na Aljašce jsou také obrovským, obrovskou hrozbou, uniká metan a další škodlivé látky, které jsou ještě škodlivější než CO2 Někteří eh, žádají zastavit Mercosur. Eh, teoreticky bychom mohli eh, přestat obchodovat s těmito zeměmi, ale znamená to, že učiníme krok dál. Budeme mít kontrolu nad tím, co dělá Čína a ostatní. Myslím, že potřebujeme spíše dialog a musíme být otevření a snažit se skutečně problém řešit o jeho kořenu. Musíme také sami převzít Eh, odpovědnost. Včera jsme hovořili i o lesích u nás. Musíme také naše lesy eh, chránit, hovořit o zalesňování i v Evropské unii eh, a potřebujeme následné, následnou kontrolu. Je dobré hovořit, hovořit o lesích, neznamená to žádnou revoluci, ale co se týče obou témat, musíme jednat, pečlivě si rozmyslet, co je důležité a potom rozhodnout. A to bychom měli učinit v rámci nadcházejících týdnů. Děkuji. Děkuji, pane Líze. Jako další řečník je paní Minem Dali, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. My tady mluvíme o eh, s největším eh, deštném pralese na zemi, eh, který se stá, blíží nevratnému zničení. Je to, Amazonie je důležitá pro globální klima může vlastně pohlcuje eh, karbon, který může zmírnit globální oteplování. Pokud se uvolní velké množství CO2, urychlí se oteplování klimatu. Další znepokojení vyvolávají požáry v Arktidě a eh, subarktické oblasti. Očekává se, že tyto eh, požáry vyprodukovaly asi 100 milionů tun CO2. Pokud mezinárodní komunita nezačne jednat a neomezí emise CO2, nespomalí se globální oteplování a požáry se budou dále šířit. Snaha chránit amazonské dešné pralesy jsou součástí dohody mezi EU a Mercosurem a je v každé ve zájmu všech, aby byly uplatňovány. Mm, signatáři eh, pařížské dohody se zavázali, že budou um, vysazovat eh, stromy, které hm, pohlcují CO2, to musí činit. Musíme změnit naši eh, stávající spotřebu. Je to evropská globální kolektivní akce, která je třeba. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Dali. Dále paní Stefanota, 1,5 minuty pan eh, Stefanuta, eh, paní předsedající, pane komisaře, eh, galerie, jak vidíte, je plná mladých lidí a těm záleží více než nám na klimatických změnách. Požáry v lesích a přírodní katastrofy již nemůže řešit žádný stát sám o sobě. Bohužel, požáry v Amazonii jsou součástí širšího globálního trendu. Počet globálních požárů se zvýšil v porovnání s loňskem Eh, exponenciálně. Eh, v srpnu 2018 eh, bylo 16 tisíc požárů, srpen 2019 tisíc, tam už jsme měli 79 tisíc požárů. To je nárůst o více než 500 Evropa nemůže stát stranou, když jiné země trpí těmito katastrofami a potřebují pomoc. Žádná země na světě není imunní vůči katastrofám a žádná země je také nezvládne sama. Je důležité jednat ve spolupráci a zastavit a obnovit eh, eh, život po těchto eh, kalamitách, protože ty urychlují globální oteplování a zvyšují teplotu na naší planetě. Potřebujeme posílit ochranou ochranu, naší reakci a posílit schopnost Evropy řešit přírodní eh, katastrofy. Říkám to, protože eh, rada zvýšila finanční prostředky. Paní předsedající, musíme se k tomu postavit čelen. Čelem jde o budoucnost eh, těchto mladých lidí, kteří sedí tamhle nad námi. Děkuji. Děkuji. Další řečník Janik Žado, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, tady jsou dva způsoby, jak tomu přistoupit. První, samozřejmě, to jsou emoce a odsouzení, eh, protože každý se musí rozplakat, když vidí, jak ničí se prales, jak eh, to ničí lidi, jak eh, nekritizovat Bolsonára, který je klimatoskeptik, který nahrává velkému biznesu, jeho vláda je skorumpovaná firmou GBS, s mm, globálním výrobcem hovězího masa a v podstatě takže mm, je třeba ale, abychom se na to podívali jinak. To znamená, jaká je naše odpovědnost za tyto lesy. Na, na tom není nic konjunkturálního. Pane komisaři, vy jste uh, udělal takový hrdinský čin. Vy jste nezmínil tedy eh, vůbec nic o lesech a o, uh, o dohodě Mercosur. Přece to je naše povinnost respektovat závazky z Mercosuru a i Brazílie přece podepsala podepsala ho a bude co vyvážet soju a hovězí maso? No to znamená, že to je strukturálně špatné, to bude destruovat, ničit Amazony, bude to ničit životní prostředí, to je systematické tam a když se na to podíváte z pohledu společné zemědělské politiky, kterou tady podporujeme, jak, že snad budeme dovážet soju z Brazílie a pokud to chcete dělat takto, tak neplníte vaši odpovědnost a vy neparticipujete na ochraně lesa. Na naopak na jeho ničení a na destrukci lidu, který tam žije. Děkuji, pane Žado. A další řeč je mm, minutu má paní Björk. Děkuji. Amazonie uh, hoří a jsou to plíce světa eh, a podle toho se dozvíme, jestli zvládneme tuto katastrofu nebo ne. Pakliže odlesňování bude pokračovat touto rychlostí, dojde k účinkům globálního zateplování tak, že jej nedokážeme zastavit. Eh, prezident Brazílie Bolsonaro je eh, částečně zodpovědný za toto dění Eh, nejenom, že pronásleduje eh, přím eh, původní obyvatelstvo, minority LGBT a tak dále, jeho politika je ničivá pro celý svět, politika odlesňování. Není překvapivé, že na to reaguje mnoho lidí. Souhlasím s předřečníkem, musíme jednat teď a je možné to dělat různým způsobem. A především eh, přestat jednat o dohodě eh, Mercosur, dát ji k ledu a říci, že pařížská dohoda je závazná, je potřeba ji respektovat a odlesňování Amazonie musí skončit. To by mělo být závazné. Teď eh, je týden akce mladých lidí, kteří po nás chtějí, abychom učinili maximum pro to, abychom toho dosáhli. Ja sitten edustaja Eleonora Evi, yksi minuutti. Eleonora Evi, minutu. Děkuji, Paní předsedkyně, my Evropané, my jsme spolu zodpovědní za požáry v Brazílii a jinde na světě. Naše spotřeba eh, palmového oleje, masa, dovažení krmiv pro intenzivní chov, tedy soji, kukuřice, tedy mm, eh, to všechno znamená větší tlak na odlesňování ve třetích zemí a urychluje toto odlesňování. Priorita číslo jedna tedy musí být snížit konzum konzumaci v EU. To má přímý dopad na odlesňování. A to není žádná rétorika připomenout si, že na světě máme 820 milionů osob, které nemají vůbec co jíst. A naopak eh, miliarda osob eh, má, je obezních, jak eh, nám říkají průzkumy, dokonce jsou to dvě miliardy, kteří jsou, mají nadváhu a tedy příliš mnoho jedí. Jejich pět miliard, které jedí příliš mnoho, takže potom ho vyhánějí vyhazují to jídlo a to ohrozuje, ohrožuje celé lidstvo na planetě. Komise by měla řešit tyto problémy u eh, jeho, její příčiny, to znamená obchodní politika EU, pokud skutečně seriózně plníte eh, cíle udržitelného rozvoje agendu 2030, takže bychom měli se snažit snižovat chudobu, hladomor, nerovnosti a mm, diskriminační způsob využívání zdrojů na světě. Děkuji. Kiitos edustaja Evi. Další řečník je Adam Jarubas, minuta a půl. Děkuji. Amazonie je e, přírodním rezervoárem, který hoří. Tyto požáry, které tyto požáry byly založeny úmyslně, aby se e, vyčistila půda pro pastviny. Musíme být velice opatrní. V našich názorech my samozřejmě víme, že máme obchodní dohody s Mercosurem a toto by se mělo využít k implementaci některých ustanovení, které zajišťují, že tyto země um, respektují pařížskou dohodu na ochranu Amazonu. Amazonie. Musíme zajistit, že respektování těchto ustanovení, chceme udržitelný rozvoj, současně chceme udržitelná evropská kritéria, která by byla respektována. Hmm, co se týče chovu eh, hospodářských zvířat, jako v eh, Francii, Německu nebo Polsku. Víme, že se investují o miliony euro v Jižní Americe a jinde, kde není respektován udržitelný rozvoj v těchto zalesněných oblastech. Eh, ustanovení, která máme, Mercosuru, nebudou efektivní. Musíme udělat něco s požáry v Amazonii a musíme zajistit, že neprosazujeme eh, nekalou konkurenci zemědělských produktů, které budou přicházet z těchto zemí a nesplňují stejné kvalitativní požadavky. Děkuji, pane Jarubas. Jako další má slovo paní Kitty Piry na minutu a půl. Vážená předsedkyně, vážení kolegové, tyto eh, otřesné lesní požáry způsobily, že eh, je ohrožena eh, původní populace 2,7 milionů lidí. Je tam řada etnických skupin, které jsou silně izolovány a závisejí na obrovském bohatství deštných eh, pralesů, ale jejich stav se velmi zhoršuje. Brazilská vláda chce těžit zisk eh, z těchto lesů a nedbá na tyto lidi. Tyto požáry nejsou žádnou náhodou, byly úmyslně e, zapáleny e, kvůli e, těžbě a zemědělství a tak dále. Není ani náhodou, že počet lesních požárů se značně zvýšil od té doby, co prezident Bolsonaro se ujal své funkce. Eh, způsobuje to, že původní obyvatelstvo eh, opouští svou půdu. Eh, stovky aktivistů protestuje proti této diskriminační politika, politice, ale nikoho to nezajímá a my musíme zasílit jejich hlas. Proto musíme i nadále využívat svou ekonomickou sílu, ale také nástroje zahraniční politiky, abychom hájili lidskou důstojnost, biodiverzitu a naši planetu. A závěrem, jak řekl Marcos Majoruno, eh, vůdce eh, kmene Macos, ten řekl, eh, ty lesy nejsou jenom pro nás, původní obyvatele, ty jsou pro všechny. Děkuji. Děkuji, paní Piri. Dále Anthony Hook, jedna minuta. Paní předsedající, Obloha nad São Paulem eh, se zčernala eh, vinou požáru v Amazonii. Eh, tyto deštné pralesy jsou plícemi našeho světa, které všichni potřebujeme. Původní obyvatelstvo, které tam žije, se chce pouze své základní právo, aby bylo ponecháno samo sobě a aby mohlo žít v klidu. Britský parlament byl umlčen, ale tento parlament nám stále ještě poskytuje hlas. Ekonomika Brazílie roste, HDP na osobu vzrostla téměř o čtvrtinu za posledních deset let a jestli eh, dohoda Mercosur přežije toto inferno, to eh, je pochybné. Pane Bolsonaro, pakliže eh, spálíte tento deštný prales, spálíte šanci Brazílie na lepší zítřek je nezbytné, aby eh, tyto požáry byly uhašeny, abychom zachránili naši planetu. Děkuji, pane kolego Huku. A pan Scott Kejto vám nabízí modrou kartu. Akceptujete? Ano, prosím, eh, kolega Scott Kejto, půl minuty. Eh, je tady je, je tady dopis eh, komisařce Malmström, který, eh, který eh, podepsala řada poslanců tohoto parlamentu, um, upozorňuje na ničivou politiku prezidenta Bolsonára a že bychom neměli dohodu Bolsonáru Mercosur podepsat. Eh, a eh, skupina Renew ale tento dopis nepodepsala. Chci se zeptat kolegy, jestli teď je jeho skupina ochotná tento dopis podepsat, když volá po ochraně práv původního obyvatelstva. Eh, paní předsedající, já nevím o tom dopise, o kterém kolegyně hovoří. Myslím, že je to záležitost příliš složitá na to, abychom ji redukovali na otázku o podepsání dopisu, ale my bychom v Evropě měli posilovat lidská práva, liberální hodnoty, spravedlnost a ochranu životního prostředí. Děkuji, pane kolego Houku. A teď dám slovo Aně Kavacíny 1,5 minutu. Máte slovo. Yeah, thank you, President. Um, der Amazonas brennt. Amazonie ho- hoří a každou minutu uh, zemře část zelených plic našich, eh, naší planety. Prezident Bolsonaro svou politikou jde proti eh, pařížské dohodě, proti lidem, proti původnímu obyvatelstvu. Ale taky evropská politika není bez odpovědnosti. Jen poslední rok se dovezlo z Brazílie eh, desítky tun etanolu, soja eh, a eh, hovězí maso. A kvůli těmto dovozům se každý den pálí cené lesy. Dohoda Mercosur je vlastně něco jako benzín do, do požáru, další hovězí maso, další etanol a Bolsonaro a další ti nám jen děkují my musíme převzít odpovědnost za naši planetu a za naše klima. Protesty na ulicích, ku příkladu tento eh, týden globální eh, stávka proti klimatu ukazuje, že musíme eh, převzít odpovědnost, zastavit Mercosur a naše dodavatelské řetězce musí přestat vykořišťovat a porušovat lidská práva těm, těmito dovozy. Teď je čas jednat. Děkuji. paní Kavacíny a nyní pan Bushman. Paní předsedající, již celé týdny uh, zuří uh, v brazilském deštném pralese požár, uh, který nemá precedens. A my vlastně jíme maso, které, které se pase na těchto plochách. To už se děje celá léta. Eh, dochází k ničení eh, cených, eh, cených rostlin a životního prostředí. V, těm, v těchto požárech umírají zvířata i rostliny a důsledky jsou velice škodlivé. Obrovské ničení a ztráta ekosystému má jméno EkoCIT Zločiny proti lidskosti vinou ekocitu. Eh, to je možné definovat tímto způsobem, ale USA, Anglie, Francie a Nizozemsko eh, chce eh, vyškrtnout trestný čin ekocidu z ze seznamu trestných činů proti lidskosti. To by mělo ničivé důsledky. To by bylo pouze ve prospěch koncernu. To musí mít konec. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo Kristof Hansen na eh, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, letos v létě planeta hořela. Požáry byly v Amazonii, v Ázii, v Africe. V Evropě došlo tři, k třikrát více eh, lesním požárům než v letech 2008 až 2018. Hořící um, rašelina nás nutí rychle jednat. Hrozí katastrofa na globální úrovni. E, spíše než e, obětovat e, obchodní dohody, jak doporučoval pan Žado, který už odešel, bychom měli využít této příležitosti, jak lépe utvářet obchodní politiku a exportovat naše e, ekologické standardy. Dohoda s Mercosurem je příležitostí, jak mm, povolat, k, jak donutit Brazílii, aby plnila své závazky z pařížské dohody, jako obnovit 12 milionů hektarů a e, dosáhnout nulové ilegální e, deforestace do roku 2020. I toto, tato politika není e, všelékem, ale může pomoci. Plurilaterální dohody v obchodu s ekologickým zbožím například. Nyní je na nás, abychom mm, přišli s doprovodnými opatřeními, jako je monitoring a certifikace. E, přesvědčení Eh, tom, že eh, tato lidmi způsobová katastrofa může eh, mít lidmi realizovatelné řešení. Děkuji vám. Děkuji, pane Hansen. Nyní má slovo paní Gutel na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, lesy dávají světu vzduch, jsou naše, našimi plícemi jsou nezbytné pro budoucnost, pro klima, pro naši eh, možnost eh, přejít k udržitelné budoucnosti. Víme, že les absorbuje CO2 z atmosféry a tudíž hrává nezbytnou roli, abychom mohli splnit pařížské dohody. Ale víme, že druhá plíce, nebo druhá cesta je nová technologie, která je důležitá pro tu transformaci. V tuto chvíli vidíme amazonský prales, který je tak důležitý a mm, není, mm, ne nadarmo se nazývá eh, Amazonie plícemi planety, protože absorbuje 2, 2 miliardy eh, CO2. To je, to, to je dvojnásobek ročních emizí. To je největší zdroj eh, splnění pařížské dohody. Prales v Amazonii, jeho ztráta je hrozbou pro naši budoucnost. Musíme se chovat zodpovědně, musíme udělat maximum, abychom ochránili deštní prales. Děkuji. Paní Gutelant, jako další má slovo Stefan Bižů na jednu minutu. Paní předsedkyně, milí kolegové, já jsem ze zámořského departmentu, přijíždím za Port Smerského departementu a chci zde vyslat apel lidí z Amazonie, kteří jsou skutečně ohroženi devastujícími požáry. To se týká celého lidstva, ale v první linii jde o to 300 tisíc Evropanů, kteří žijí ve francouzské Guajáně, tedy ve amazonském pralese, takže Francie vlastně má společné, tedy Evropa má společné hranice s Brazílií, která hoří a to nám dává legitimitu, dokonce znamená to odpovědnost možnost, abychom chránili Amazony, jako obvykle samozřejmě jde o mm, mm, obsah i formu, jednat rychle, jde o naléhavou otázku, ale jednat eh, v, eh, v rámci parlamentní procedury, která bude strukturovaná, odhodlaná, koordinovaná a samozřejmě jde o to, abychom byli koherentní, systematičtí, efektivní. Takže já chci, abychom využili veškeré páky, které máme, proto abychom měli mm, strategii pro Amazonii, abychom mohli vyžadovat dodržování cílů udržitelné udržitelného rozvoje, dodržování toho, že tam ta biodiverzita je tak křehká, dodržování i domorodého a lokálního obyvatelstva a jeho kultury, která trvá staletí a i samozřejmě dodržování závazků vyplývajících z pařížské dohody. Děkuji. Děkuji, pane Bížu. A další řečník je Bas Eckhout, Eckhout minuta. Ehm, myslím, že všichni ehm, byli šokováni ehm, požáry amazonského pralesa a správně tady mluvíme o Mer- dohodě s Mercosurem, která má eh, posílit obchodování s Brazílií a například a Evropou. Není o tom někoho obvinovat. To je pro kolegy CPP. E Přečtěte si, co v tom je, když se Eh, když chcete zabránit deforestaci, v současné dohodě s Mercosurem eh, vidíte jenom, že někde eh, dole v kapitole o udržitelném rozvoji se říká, že má podporovat obchodování udržitelného zboží a prosazovat také inkluzi domorodců a domorodých komunit. Takže to je jenom povzbuzování a prosazování přičemž ten zbytek je velice závazný, což ukazuje, že tato obchodní dohoda má naprosto bizarní priority. Více obchodu a tam, kde jde o udržitelnost, jenom podpora a prosazování. To je ten jazyk. A to, proto je otázka na komisi a radu. Nechcete to změnit, aby tam byly závazné ustanovení a místo těch velice chabých, slabých kapitol, které tam jsou v současnosti? Děkuji, pan Emanuel Morel, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě Všichni jsme zděšeni, když vidíme tu situaci v Amazonii, ale nemůžeme pouze vyjádřit eh, naše, to, že to odsuzujeme, že eh, to holitujeme. Je třeba z toho vyvodit i politické důsledky. A první příčina to je kriminální politika pana Bolsonára, eh, který v podstatě likviduje environmentální agentury, který ničí habitat domorodců. A mm, druhá příčina to je ekonomická ekonomický model, tedy velkého biznisu v Brazílii, který se opírá o vývozy a potřebuje více a více ploch pro soju především. Ale je to naše odpovědnost. Nebuďme již pokrytci. Kolegové z pravice říkají, no eh, Mercosur, tady, to je nástroj, proto bychom mohli tlačit na pana Bolsonára. Ne, realita je, že Mercosur znamená více etanolu, více cukru, více eh, masa. Je to vlastně motivace motivace k tomu, aby více odlesňovali. Takže prosím, kolegové z Renew a z pravice, buďte logický, buďte koherentní, takže odmítněte verkosur. Kiitokset, edustaja Morel. Sitten... Děkuji. Mm, paní Ted, mikrofon. Masot évek óta látjuk. Děkuji. Vidíme ničivý účinek lesních požárů. Je potřeba hovořit o katastrofě v Amazonii. To je důležitá katastrofa. Je úkolem Evropské unie poskytnout finanční a technickou pomoc všem, kteří ji potřebují co se týče odlesňování. Musíme vzít v úvahu i veškeré komerční a další důvody odlesňování. Jsem ráda, že Evropská komise považuje ochranu lesů za prioritu. Co se týče sdělení komise, tady je důležité uvést všechno do praxe. je potřeba učinit důležité kroky, abychom zabránili odlesňování. To je globální problém. Proto Evropská unie a její členské státy by měly vysazovat nové lesy. Maďarsko toto považuje za prioritu a letos poskytlo dvakrát více na zalesňování. Děkuji. Děkuji paní Todd a dále paní Borghardt jednu minutu. Děkuji paní předsedající. Požáry v Panazonii eh, nejsou špatné jen eh, pro přírodu, je to ale eh, i na vině je i lidská ruka. Ty plochy se využívají k produkci Eh, protože jiné oblasti jsou méně lukrativní. Eh, jsme spolu odpovědní za to, protože spotřebováváme, jak také uvádí komise ve svém sdělení. Ale teď musí následovat činy. Jestliže to bereme vážně, tak eh, neodsouhlasíme žádnou dohodu Mercosur, která nebude obsahovat ochranu, ochranu lesů, respektování pařížské dohody a ochranu lidských práv Eh, protože, protože jinak se nemůžeme Bolsonárovi eh, postavit. Ma- chceme-li, chceme-li zabránit masovému vybíra- vymírání druhů. Víme, že kdyby se jednalo podle mezinárodních dohod o eh, ochraně druhů, bylo by, to, bylo by to dobré, jinak se zase dostaví na ulice stovky tisíc mladých lidí, kteří budou protestovat proti naší nečinnosti. Neměli bychom je zklamat. Děkuji, paní Burghardt. A dále paní Rýs jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Je to eh, potěšení, že předsedáte této rozpravě. Děkuji panu komisaři Velovi. Možná to jeho poslední rozprava s námi. Amazonie hoří. Je to les, který ničí největší les na eh, světě. Budí to enomice a i eh, se zintenzivňují diplomatické kroky. Celý svět se na to zaměřuje, proto tady jsme slyšeli odpovědnost Bolsonara Moralese. To je velice skličující měsících, když si to uvědomíme, protože je to vlastně eh, je to začarovaný kruh, protože ten, toto, eh, takto vlastně ty požáry eh, vypouští do atmosféry CO2 a namísto toho staletí předtím prales hm, toto hm, absorboval. Samozřejmě kakao, kukuřice, soja a v Brazílii, takže jeden z deseti komodit se, je je spojeno s odlesňováním a s Amazonií a my to spotřebováme zde v Evropě. A mm, vím, že mi běží čas, takže já si myslím, že bychom měli vytvořit takový label, takovou etiketu, eh, abychom mohli identifikovat tyto výrobky, které nevzešly z odlesňování. Děkuji, paní Rýs. A další řečník je pan Tusen. Minuta. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Amazonie hoří a požáry, které tam zuří, e, jsou vlastně poslední barikádou klimatického nařízení. Také jde o sucho. Souvisí to s ekonomickými zájmy, které jsou obětovány zákonu přírodě. V Amazonii se odlesňuje, zapaluje. Jenom, jde jenom o zisk. Nedívejme se jinam. Ty tyto podniky, agroalimentární průmysl, jsou také evropské. Tyto podniky eh, ne, nemusí respektovat žádná pravidla a mezi, jsou mezi hlavními znečišťovateli světa. Jak je možné to, tolerovat, že Total je, eh, není, nerespektuje pařížskou dohodu? Musíme jednat. Eh, společná planeta, ekocit vy, kdo mluvíte o ochraně našeho způsobu života. Ptám se vás, jak e, budete obhajovat e, způsob života kompatibilní s naší budoucností. Odpovědná Evropa je Evropa, která respektuje e, limity planety a limity života. Děkuji, paní Tusa. A další řečník je paní Rego Minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Amazona hoří planeta, eh, v podstatě pan, planetě běží čas, je to vážná ekologická krize, třeba se k tomu postavit eh, tvrdě, jaký bude dopad těch, těchto požárů, biodiverzita eh, a tady jde o ničení Eh, poža- eh, o ničení jenom kvůli ziskům nadnárodních společností a poškozuje to domorodce. Takže to jsou záměry extrémně pravicové vlády Bolsonára a ta, to je jejich odpovědnost za tento problém a eh, tam jim jde jenom si rozdělit zisky a to i za pomoci naší obchodní politiky. Vlastně proto je třeba mm, mm, neumožnit těmto fašistům, aby toto dělali a je třeba, abychom se zaměřili na vlastní ekonomický model. Zástupce rady nám eh, řekla různé návrhy. Je třeba co? Paralizovat Mercosur. To je součást toho problému. Nesmíme dovázet, dovážet masivně maso a musíme mít vlastní udržitelné eh, eh, způsoby spotřeby a výroby a nebýt komplici těch, kteří šíří smrt. Děkuji. Kiitokset edustaja Rego. Haluaisin nyt tehdä sellaisen ilmoituksen. Děkuji, paní Rego. Mm, jste... Mm, teď máme ještě 20 žádostí o slovo. A to jsou určitě velice významné příspěvky a máme mnoho žádostí, 12 žádostí mm, e, ještě mimo a, mm, takže já teď přečtu jména těch, kteří dostanou e, řečnickou dobu v rámci Catch the Eye. Takže jsou to tyto osoby. Um, Agius Saliba, Auram, eh, Andru, anteeksi, Joveva, eh, Keleger, eh, Chowns eh, ja Kanjesna. Ja valitettavasti te tulette muut pettymään. Bohužel musím eh, zklamat eh, vás ostatní, protože vám už nemůžu udělit slovo. Další řečník je paní Bentele. Máte jednu minutu. Paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení mm, posluchači, zprávy z Amazonie jsou strašlivé. Mnozí to už jasně řekli. Když si představíme, že to je nejenom v Jižní Americe, také v Rusku, v Kanadě, Kongu, kde že tam hoří obrovské plochy a je, je to odlesňováno. A um, také velké plochy v EU vyvolávají obavy. Pak si musíme položit otázku, co můžeme udělat pro to, abychom zachovali tyto nezbytné eh, vlastně schránky CO2. EU musí mluvit jedním hlasem. Stejně jako při vyjednávání obchodních dohod. EU musí v budoucnu při ochraně lesů eh, svoji plnou váhu 27 států vlastně dát na eh, vlastně uplatnit a eh, dělat evropskou diplomaci. Jsme na začátku nového mandátu, komise začíná pracovat. Mně chybí téma eh, ekologie z prohlášení Josefa Borela a dalších zelený New Deal musí být nejenom interní v EU, musí být celosvětový. Ochrana lesů je konkrétní otázka v rozvojové spolupráci, musí tam být eh, k dispozici prostředky na certifikaci. Řečník byl přerušen. Musíme podle toho utvářet nový nástroj rozvojové pomoci. Děkuji. A dále paní Santos. Prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu, protože jiní nedostali řečnickou dobu vůbec. Paní Santos, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Lesní požáry v Amazonii si vyžadují naší pozornost nejenom kvůli ničení plic planety, ale také kvůli porušování lidských práv, které se astronomicky zhoršuje. Dochází ke zvýšení násilí u původního obyvatelstva a vidíme, že i aktivisté eh, za ochranu lidských práv a ochranu životního prostředí mezi původním obyvatelstvem eh, jsou eh, zabíjeni. Eh, dva z nich, ku příkladu, eh, během června přišli o život tímto způsobem. Existuje dlouhý seznam těchto aktivistů eh, a, to je potřeba říci nahlas. Jsou šikanováni, je jim vyhrožováno. Musíme reagovat zcela rozhodně jako Evropská unie. Brazilští političtí lídři uvádějí, že v chtějí eh, zavádět další těžbu, další zemědělskou práci. Tam vede jejich politika. Proto se musíme obávat o osud původního obyvatelstva. Evropská unie nemůže ignorovat své závazky jako globálního lídra a musí využít veškeré dostupné nástroje a postavit se za ochranu lesů v Amazonii a tamního životního prostředí a ochranu lidských práv této oblasti. Děkuji, paní Santos. A dále paní Carlos Bru. Paní předsedající, Amazonie hoří, to je akutní krize, je naléhavá pro celý svět. Brazilský prezident Bolsonaro prokázal, že on sám žádnou odpovědnost nepřevezme, tento problém nebere vážně. Nebere vážně ani odlesňování. Naopak eh, chce odstoupit od eh, pařížské dohody spolu s Donaldem Trumpem i přes protesty celého světa a EU. Pakliže chceme opravdu převzít odpovědnost za klima, chceme-li skutečně spolupracovat na eh, realizaci pařížské dohody musíme zachránit Amazonii za pomocí dostupných nástrojů. Obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem je důležitá pro nás i pro Brazílii z ekonomického hlediska, ale poskytuje nám jedinečnou příležitost vyvíjet tlak a vytvořit situaci cukru a byče pro Brazílii eh, pomocí jasných požadavků na udržitelnost. To je nejlepší nástroj, který máme. Využijme jej. Děkuji paní Karlsbru a dále pan Guerreiro jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní, eh, myslím, pane komisaři, fakta jsou jasná. Evropská unie je z velké části zodpovědná za destrukci amazonského dnešného pralesa vzhledem k zemědělské produkci jako dovozce soji z Brazílie. To, co my jíme, je v současnosti částečně zodpovědné za destrukci Amazonie a e, vliv na e, lidi, kteří tam žijí. Proto, paní ministrině, pane komisaři, chceme zablokovat dohodu s Mercosurem, zastavit dovozy soji a masa z této části světa. Víme, že to je obtížné, ale je to velmi důležité, abychom mohli chránit Amazonii a biodiverzitu a domorodé eh, komunity, které tam žijí. Děkuji, pane Guerreiro. Jako další má slovo pan Volis na jednu minutu. Děkuji. Produkce hovězího je ne, bez pochyby hlavní příčina odlesňování v Amazonii. Proto nejrychlejší způsob, jak to ukončit, by bylo snížit poptávku po brazilském hovězím. Nyní chce ale EU zaplavit evropský trh větším možným množstvím jihoafrického masa. 90 veškeré soji spotřebované v EU je z Brazílie. Ano, jsou tam omezení na produkci soji, ale to jenom eh, zvyšuje tlak eh, chovatelů dobytka. Eh, pastviny jsou nahrazovány plantážemi na soju a proto se mm, farmáři přesouvají do Amazonie. Čtvrtina roční deforestace v Amazonii způsobují tyto vyhnaní zemědělci. Takže jak dospěla komise k závěru v březnu, mm, v kterých udržitelnosti pro biopaliva že produkce soji by neměla být označena za eh, vysoce rizikové nepřímé využití půdy. To je šílenství. Děkuji. Pane Volis, jako další má slovo paní Kolan Sterle. Děkuji. Našimi, naším obchodem vlastníky, našemu obchodu neseme odpovědnost za tyto požáry v Amazonii protože dovážíme produkty, eh, jako je soja nebo hovězí, které jsou výsledkem odlesňování. Eh, musíme nejenom o tom diskutovat, ale musíme také eh, spravovat udržitelně tyto lesy, aby pařížská dohoda byla závazná. Teď tam nejsou žádné sankce. Při jednání s Mercosurem je tato otázka klíčová musíme tam eh, také eh, musíme uplatňovat ekologické hodnoty, které jsme obhajovali v volební kampani. Ale jak tedy prosadit tyto bariéry při těchto jednání? Musíme chránit naše spotřebitele, podporovat naše zemědělce, chránit životní prostředí tváří v tvář znečišťujícím zahraničním producentům. Dohoda s Mercosurem neodpovídá těmto požadavkům. A my jsme v důsledku toho zodpovědní za situaci v Amazonii. Děkuji. Děkuji. Dále pan, pan Bremt, jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Eh, jsem ráda, že vás zde zase vidím, pane komisaři, na tuto eh, důležitou debatu eh, Povšimla jsem si, že e, každý souhlasí s tím, kdo je zodpovědný za to, co se děje v Amazonii a jednomyslnost je něco, co bychom mohli využít, abychom mohli hovořit jedním hlasem a vyřešit tento problém. A to je zcela zásadní. Měli bychom využít naši obchodní politiku a zcela zásadně ji přehodnotit. Naše obchodní politika by e, upřímně měla eh, brát v úvahu cíle udržitelného rozvoje, to znamená zastavit odlesňování. Eh, jsou tam kapitoly eh, udržitelnosti, ty musí být závazné a musí být vynucovány. My jako parlament ale také můžeme ukázat zoubky, ku příkladu tím, že hned předem řekneme, že odlesňování musí skončit a to, jak se pošlapávají lidská práva v Amazonii. I to musí skončit. To bude základem naší budoucí obchodní politiky. V nadcházejících letech bychom takto měli postupovat. Děkuji. Děkuji, paní van Bremt. A další řečník je paní Bilbao Barandika. Minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Ta vlna požáru v amazonských pralesech, to e, má dopady na nás na všechny. Má to dopady ekologické, environmentální a i ekonomické, protože v podstatě e, tady máme plán udržitelného rozvoje a navíc i zde máme pakt pro Amazony, který byl podepsán Bolívii, Brazílií, Ekvádorem, Kolumbií, Guajanou, Peru a Surinamem a i zde ratifikuje se závazek e, to, že tyto země budou chránit životní prostředí a především pařížskou dohodu budou respektovat. A proto je třeba je k tomu stimulovat politikami prevence a mm, prevence bránit tedy odlesňování a je třeba je e, podporovat a žádat, aby zemědělská produkce a e, produkce masa, která poškozuje mm, Amazonii, tak aby v podstatě se to nedostalo tyto, mm, k nám do Unie a především to znamená chránit hodnoty před e, zájmy. Děkuji. Děkuji, děkuji, paní Bilbao. A další řečník je paní O. Sullivan. Všichni s hrůzou jsme sledovali katastrofy, jak, řád, katastrofy, jak řádili požáry v Amazonii a i, možná i režim Bolsonara na to má svoji vinu, ale globální eh, požad, poptávka po levném hovězím mase, to vede k masivní destrukci. Já i jsem pro to, abychom přijali rezoluci a jsem ráda, že se to pouze, ne, že to nikterak eh, eh, neovlivní obchodní dohody, které jsme uzavřeli. Jsou to vládní dohody a obchodní dohody, které tedy eh, brání i nevládním organizacím jednat a takovéto dohody nesmí projít naším parlamentem přece. A zde E, i mm, vývoj e, e, mm, potom by narážel na tu potřebu chránit ekosystémy v Amazonii. Všichni dobře víme, že zde na mrtvé planetě nebudou žádná pracovní místa, ale je zde mm, sice, a je zde ale jenom pár pracovních míst právě na těchto plantážích, které často jsou v rukách zahraničních subjektů a to přece není pro, dobré pro blahobyt obyvatel v Brazílii. Takže proto eh, eh, jsem proto, abychom odmítli tuto rezoluci. Manuel Fernández, teila on minuutti, olkaa hyvä. Jako další má slovo pan Fernández na jednu minutu. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Vážení kolegové, musíme bojovat proti klimatickým změnám a to bude vyžadovat globální koordinované kroky. Lesy budou nezbytné v boji proti klimatickým změnám. Udržitelnost musí být klíčová. Také budeme potřebovat solidaritu. Musíme respektovat Amazonii. Je to obrovské území, devět zemí, nejenom Brazílie, samozřejmě. Zde v Evropské unii samozřejmě jsme zažili také požáry a můžeme jít příkladem zbytku světa. V mé zemi v roce 2017 jsme toto zažili také a přišlo o život mnoho lidí během tohoto období. Evropská unie se musí zaměřovat na prevenci. To bude také klíčem a musí spolupracovat, financovat programy, dát k dispozici fondy, aby v Amazonii a v mm, dalších lesích, pralesích byla respektována lidská práva a zaměřovali mm, bychom se na udržitelnost, což je součástí naší Děkuji. Děkuji, pane Fernandesi. A další řečník je pan Lue na minutu. Ano, dobré odpoledne. Dámy a pánové, tady to je rozprava o e, vykořišťování e, pralesů a biodiverzity. Ona to řekla paní ministrině z rady. E, zde nesmíme rezignovat na vůči roli EU. Zde nemůžeme tedy my dávat přednost zájmům soukromého průmyslu před udržitelným rozvojem a životním prostředím. Pokud máme strategii, která říká, že některé produkty, které jsou s produktem vlastně odlesňování, tak ty bychom neměli dovážet. Ty je třeba, tomu je třeba zabránit. A zde náš parlament vede bitvu proti eh, těm predátorům, kteří eh, podpí, popírají životní prostředí. A zde je třeba, abychom nerezignovali a abychom vystupovali koherentně. Děkuji. Děkuji, pane Lueno. A nyní pan Katajnen, minuta. Paní Katajnen. Děkuji, paní předsedající. Lesní požáry nám připomněly kapitoly o udržitelném rozvoji, ku příkladu v dohodě Mercosur a také nám připomněli význam pařížské dohody. Je potřeba zajistit, aby dohoda Mercosur byla prováděna v souladu s principy udržitelného rozvoje a se standardami, které jsme eh, dohodli, které je potřeba dodržovat. Obchod musí být výhodný pro obě strany a i udržitelný. Komise na papíře ukazuje, že odlesňování je problém všude, méně v Evropě a v Evropě eh, členské státy si hledí svých lesů, hospodaří na nich, ale eh, v tomto parlamentu tato politika není dostatečně koordinována. Aktualizace Evropské lesnické strategie je zapotřebí více než kdy předtím. Děkuji paní Katajnen a dále pan Holmgren jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Minulý týden jsem měl příležitost se setkat se dvěma zástupci eh, jednoho eh, kmene v Amazonii, jehož, eh, jejichž vesnice byla vypálena. Takže jde o dva boje. Amazonie stále hoří a mimo to prezident Bolsonaro hrozí, že odstoupí od pařížské dohody a že ještě zvýší eh, kácení lesů. Tomu je potřeba učinit přítrž. Je to jedna z nejcitlivějších eh, oblastí celého ekosystému. Evropská unie nesmí eh, prioritizovat nárůst dovozů soji a masa, které ohrožují deštné pralesy. Chceme-li mít novou velkou obchodní dohodu, musíme klást eh, požadavky na země Mercosuru. Chci se zeptat komise, jak zajistíte, abychom, aby si členské země mohly vybrat mezi ochranou deštných pralesů a mezi tím, že tedy nebude Evropa s těmito zeměmi eh, obchodovat. Dě- děkuji, pane Holmgrene. A nyní pan Herm- Bernhuber jednu minutu. Pane, paní předsedkyně, na začátku roku eh, v Amazonii již um, bylo, schořelo 6 tisíc um, kilometrů čtverečních, což je asi 8 Rakouska. Jak uh, bylo řečeno, um, ehm, 80 eh, toho se využívá k rozšíření zemědělské produkce. V našich to není srovnatelné s naším evropským zemědělstvím. Ta vazba na Mercosuru je zjevná a je to hamba, když Evropa přihlíží, jak eh, je podporováno vlastně eh, odlesňování dešného pralesa. Není možné eh, mm, importovat maso z Mercosuru a propagovat klimatické cíle naši e, zemědělci mohou produkovat dostatek kvalitního produkce. Brazilská vláda bude dále přihlížet a mm, zákaz dovozu hovězího z Mercosuru e, e, je nutné, jak už to navrhlo finské předsednictví. Děkuji, děkuji, pane Benhubre. A další řečník je paní Toja, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Amazonie hoří a hoří země, která produkuje 20 kyslíku, který dýcháme, a také hoří eh, dědictví, eh, biodiverzita, eh, odlesňování a požáry způsobují lidé a lídři, kteří vykořišťují eh, zdroje i lidi a mm, je eh, milná cesta, kterou se tam ubírá kapitalismus, kdy jde o to, že se ohrožuje zájem všech a blahobyt všech a zájmy domorodého obyvatelstva. A mm, takže E, blaho lidí. To znamená e, něco, co musíme my reflektovat i v našich vlastních politikách v EU. Já si kladu otázku, proč nemáme odvahu zrevidovat i dohodu Mercosur, tak abychom tam mohli zakotvit závazná kritéria udržitelnosti a proč nemáme odvahu říct, že lze i, e, e, i zde e, jít cestou tedy rozvoje a my to musíme podporovat a přijmout vlastní plán proti odlesňování. Děkuji, paní Tojo. To já a další řečník je paní Mec Minuta. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Mezi rokem 90 a 2016 jsme přišli o 1,3 milionů kilometrů čtverečních lesů, což je asi 800 Eh, fotbalových hřišť za hodinu a to kvůli hm, světové poptávce po potravinách. My, my dovážíme eh, geneticky eh, modifikovanou soju a vlastně tím podporujeme používání pesticidů pro to, abychom mohli vykrmovat naše zvířata. Co dělá Evropská komise? No navrhuje strategii ochrany lesů proti odlesňování, ano, a na druhé straně v podstatě naše zemědělská politika motivuje motivuje k intenzivnímu hospodaření a k masivním dovozu masa. A zde máme i dohodu Mercosur, která ještě zhorší celou situaci. Amazonie hrozila týdny a týdny eh, způsobem obrovským a takže my za to neseme také svůj díl odpovědnosti. Takže buďme koherentní a zabraňme dovážení výrobků, eh, které vznikly kvůli odlesňování a nepodporujeme Bolsonara v tomu, aby obětoval eh, požáry a v Ama- aby obětoval lesy, pralesy a jeho domorodé obyvatelstvo v zájmu biznesu. Paní kolegyně, eh, paní eh, kolegyně Mec, paní kolegyně Spiráky, jednu minutu. Eh, pane předsedo, všichni zde v tomto parlamentu žádáme o opatření k ochraně Amazonie, protože ničení se, až, až se ničení rozšíří na více než 30 nebude již vratné. Eh, vláda Bolsonara neprovádí plán odpovídajícího rozvoje. Zavírá oči před tímto eh, ničením. A co se týče eh, dohody mezi Mercosurem a EU by mohla být velice silným nástrojem. Mohla by to být dohoda fair tradeová, která je navázaná na pařížskou dohodu a mohli bychom přinutit eh, Brazílii k zalesnění 12 milionů hektarů. Amazonie již bohužel řeší celá léta, ale nyní máme alespoň opatření, pomocí nějž můžeme vykonávat tlak. Pomocí pařížské dohody bychom mohli tlačit i na Mercosur. Nemáme podobné dohody, co se týče Sibiře a dalších oblastí a potřebujeme nástroje pro odpovídající hospodaření v lesích a zajišťovat to i mimo EU. Místo toho, co by kolegové GUE eh, byli tak citliví. Děkuji, paní Mecela. Eh, co se týče uplynulých týdnů, eh, svět přihlíží eh, v šoku, jak obrovské eh, oblasti na Sibiři, na Aljašce, v Amazonii hoří. Obrovská změna klimatu, která tak hrozí, bezprecedentní, plní naše plíce kouřem z naléhavé situace se stala katastrofa a musíme reagovat lépe, než si jen nadávat na Twitteru. Je ohrožen celé klima, cel, celý, náš, eh, oble, eh, celý náš život. Eh, krátko deché nástroje nám nepomohou. Důkazy ukazují, že způsob, jakým spotřebováváme přírodní zdroje, je neudržitelností. Nesmíme se bát drsných rozhodnutí, zbavit se plastu, zakázat nejhorší produktu, ale, produkty, ale jít ještě dále a Evropa může vést. Naše když, eh, když eh, Uma Thunberg eh, se chtěla stát hlasem celé naší generace, má pravdu. Stojíme před důležitou volbou. Děkuji paní kolegyně a nyní na minutu a půl paní kolegyně Evren. Děkuji, pane předsedo. Situace v Amazonii je katastrofální, ale um, ten eh, problém odlesňování je celosvětový, netýká se jenom Amazonie. Od července například Indonésii to hoří také. Tam je e, ticho, to je ne, neakceptovatelné. Obchodními dohodami e, bojujeme mm, proti tomuto odlesňování, pokud, a to ještě méně, pokud nebudou, tam nebudou žádné sankce. Musíme rozšířit e, tu diskusi. Trvá leta, než se uzavře dohoda, ale my musíme jednat rychle. E, rozvojová pomoc je účinnější. Mohla by se využívat jako prostředek tlaku na státy, které zavírají oči před odlesňováním. A na závěr se chci pomyslet na eh, zemědělce, kteří nemají jinou možnost, než eh, využívat lesy. Oni eh, musí, je nutné změnit jejich chování a přitom jim zajistit slušné živobytí. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Warborn na minutu a půl. Pane předsedo, mm, v létě, minulé léto jsme trpěli lesními požáry ve Švédsku. Podpora členských zemích byla nezbytná. Eh, naši polští přátelé ehm, poslali 139 požárníků, aby nám pomohli. Lesní požáry v celém světě jsou problémem pro lidi i zvířata, i životní prostředí. Já chápu, a mm, soucítím s Brazilci, ale není mm, ve světě neprobíhá diskuse že by, o tom, že bychom měli e, zastavit obchodování se Švédskem jenom protože tam byly lesní požáry. Takže je chybou to, co dělá teď levice, že se snaží využít této katastrofy a zastavit obchodní dohodu s Mercosurem a EU. Zablokování volného obchodu neuhasí požáry v Amazonii, ani nezlepší klima, Naopak, dohoda s Mercosurem zaváže Brazílii a ostatní státy, aby respektovali a implementovali pařížskou dohodu a pracovali na udržitelném zemědělství. Musíme využívat eh, cukr, abychom podporovali prosperitu, udržitelnost vyšším růstem, což bude znamenat, že zboží a služby budou levnější. Proto vyzývám všechny členské státy a kolegy, aby přispěli k rychlé ratifikaci. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní Catch the Eye, paní místopředsedkyně Hautela. Máme tady eh, téměř třikrát eh, více přihlášek do diskuse, než jsme předpokládali. Vezmeme sedm. Eh, kolega Rezverijev. Pane předsedo, pane komisaři Velo, já začnu jednoduchými fakty amazonský prales produkuje 20 kyslíku do naší atmosféry. Více než milionů životů domorců je ohroženo. Odlesňování, požáry mohou spálit Amazony na dekády dopředu a požáry se zvýšily o 85 za Bolsonára. Amazonie je jediným regionem, který eh, eh, je, není jediným regionem, který je ničen, ale hm, to, tyto požáry eh, ještě zurychlí oteplování planety a bude ničit biodiverzitu a hm, životy lidí. Co děláme my teď, když hoří lesy? No, my jenom sedíme a s hrůzou sledujeme, jak naše planeta hoří. Ne, musíme jednat a musíme jednat já eh, se ptám komise, jakou máme strategii, co děláme na ochranu eh, před požáry na celém světě, jaké kroky, jakou finanční podporu můžeme nabídnout, eh, aby bylo možné zastavit a mít pod kontrolou tyto požáry. Děkuji, kolego, kolego Salibe. To bylo nedorozumění, vy jste měl hovořit Eh, později. Teď bude hovořit kolega Arja Severia. Děkuji, pane předsedo. Dohoda Mercosur určitě to je nejlepší nástroj, který existuje na ochranu eh, pralesů v Amazonii. Pokud EU skutečně chce být lídrem v boji proti změnám klimatu, tak bez pochyby musí odsouhlasit tuto dohodu Mercosur. Ochrana amazonských pralesů je povinností nás všech, stejně jako neseme odpovědnost za Afriku, Asii, Ameriku v oceány, kde jsou také pralesy. A je třeba, abychom takto plnili cíle eh, určené v plánu eh, udržitelného rozvoje. Zde my máme tedy e, dohodu s, i mezi Kolumbií, Brazílií, Peru a další, kteří se dohodli na ochraně Amazonie, ale je jasné, že postoj pana Macrona na e, G7 to nebylo příliš vhodné, e, protože v podstatě takto externalizoval interní politiky a ohrozil 20 let tvrdého vyjednávání. Dohoda Mercosur je příležitostí pro pro všechny dotčené, nejenom pro obchod, ale i především pro ochranu životního prostředí. Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Joveva. Sorry. Spoštovani, eh, že nekaj časa poslušam o tem, kako... Děkuji vám. EU by mělo jít příkladem při boji proti klimatickým změnám. My jsme e, vedoucím aktérem, to je možná pravda, ale také je pravda, že na druhé straně EU nemůže mm, jednat sama. Klimatická e, změna je globálním fenoménem, měli bychom mm, pracovat společně. Proto bychom měli, ano, diskutovat, ale také bychom měli jednat. V tuto chvíli si myslím, že členské státy by neměly ratifikovat dohodu s Mercosurem. Neměli bychom se na tuto katastrofu v Amazonii dívat, jenom dívat, měli bychom jednat. Neměli bychom jenom mluvit Eh, klima se mění, příroda se mění, měli bychom se změnit také my, jinak to bude náš konec. Děkuji. Děkuji. A nyní paní kolegyně Čamus. Thank you. Děkuji. Někdy je veřejnost upozorněna na problém, protože a když to vykrystalizuje jako složitá věc, tak se nám to skoro všem podaří eh, pochopit, že je to vážné. A eh, požáry v Amazonii je jedním takovým příkladem. Eh, jsou i jiné problémy, ale soustředit se na tento problém, tomu rozumíme všichni. E, lidé v Evropě e, považují e, Amazonii za důležitou, protože nám leží na srdci klima a biodiverzita a i životy původních obyvatel naše eh, volba v Evropě, spotřeba, obchodní politika, to vše má vliv i na zbytek světa. Podobně jako ostatní, i já se obávám z dopadů obchodu, eh, eh, obchodní dohody s Mercosurem. <clears throat> Následování politiky Trumpa, otázka lidských práv a další zde hrají roli. Evropská unie by snad měla získat větší vliv po podepsání této dohody, ale podívejme se na to, historii. Trvalo nám 8 eh, let, než jsme začali vynucovat eh, tyto záležitosti s Koreou. Mercosur je pouze cukr, ne ten byč. Děkuji paní kolegyně Chance a nyní paní kolegyně Kon- Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Není možné hrát si na nevinátka o tématu odlesňování se tu bavíme od roku two thousand and seventeen kdy jsem tady prezentovala svou zprávu k danému tématu a tento parlament ji přijal. že prezident bolsonaro znamená zkázu deštných pralesů víme přes rok. rovněž víme že evropská unie je zejména díky své zahraniční obchodní politice součástí problému odlesňování. předstírání šoku proto opravdu není na místě na místě je se ptát proč jsme tolik let čekali na akční plán komise proti odlesňování a proč není k dnešní debatě rezoluce. trapně tady předstíráme že nás to zajímá ale to je tak vše. musíme se jasně postavit faktům jsme svědky ničení lesů a pralesů bez kterých není života a tohle není notre dame tady mohou nenaplněné sliby znamenat zkázu. skončeme s tlachy skončeme s odlesňováním skončeme s ničivými požáry a buďme součástí řešení děkuji vám. Děkuji paní kolegyni Konečné a nyní paní kolegyně Avram. Pane předsedo, vážení kolegové, my jsme eh, tady eh, jednotní od eh, levice po pravici a odsuzujeme dramatické požáry v amazonského dnešného pralesa. Ale proč ne, přestat plakat a začít jednat? Evropská unie teď může udělat něco konkrétního. Máme obchodní nástroje, jak můžeme vyvíjet tlak a měli bychom je využít. EU podepsala dohodu s Mercosurem, a e, my trváme na tom, aby tato dohoda nesnižovala ekologické standardy, aby pre, princip prevence zajistil, že EU a Mercosur může nadále chránit životní prostředí. Teď vidíme, jak Bolsonaro dodrží svou část dohody. EU říká, že e, je právně zavázána respektovat biodiverzitu životní prostředí. Proto bychom měli pozastavit tu obchodní dohodu dokud neskončí, minimálně dokud neskončí požáry a nekončí se vyšetřování příčin. Pokud eh, požáry největšího dešného pralesa není dostatečně vážné, co je potřeba, aby EU pozastavila tu obchodní dohodu a mm, změnila kapitolu o udržitelnosti? Děkuji, paní kolegyně. A na závěr postupu Catch the Eye dostane slovo kolega Kelán. Já jsem řekl na začátku, že ehm, toto by neměla být ideologická diskuse, ehm, že ehm, Bolsonaro je pravičák a pálí eh, pralesy a jinde tomu naopak levičák pálí pralesy. Nemá smysl říkat, že, to je, že je výhodné teď pálit lesy v Amazonii nejenom v Amazonii, na celém světě, protože se snažíme eh, prodávat komodity. A když toto akceptujeme v Evropě, budeme nadále eh, dovážet soju, eh, kávu a další věci z těchto částí světa, tak oni budou i nadále pálit deštné pralesy. Řekněme si to jasně. Dohoda s Mercosurem, pokud bude ratifikována, tak Evropa zničí pařížskou dohodu, nikoli da- někdo jiný. Máme etické, morální závazky trvat na tom, že všechny obchodní dohody eh, respektují eh, pařížskou dohodu, její podmínky. A to bychom si měli uvědomit, než podepíšeme jakoukoliv dohodu s Mercosurem. Děkuji, kolega, pane kolego Helehan. Tím eh, končíme postup Catch the Eye a nyní na závěr dostane slovo pan komisař Vela. pane předsedo. Thank you, Mr. Eh, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že eh, eh, lesy jsou zdrojem planety a ty a požáry v Amazonii jsou velice zneklidňují nás všechny a mm, nemluvě o tom, že jsou devastující požáry i v jiných koutech světa, jak řekla řada z vás, musíme, a s tím souhlasím, řešit veškeré požáry všude, ať je to v Angole, na Sibiři, v arktické oblasti, v ve střední Evropě, v Evropě, v Jižní Americe, v Jižní Asii. Všechny tyto požáry znamenají, že musíme spojit naše cíle, naše síly v boji proti změnám klimatu. Eh, lesy jsou nezbytné v boji proti změnám klimatu. Ochrana lesů to je významná součást naší odpovědnosti splnit eh, cíle vyplývající z pařížské dohody. Většina řečníků zmínila dohodu Mercosur v, v kapitole e, o udržitelném obchodu této dohody, jak EU, tak i země Mercosuru, včetně Brazílie, přijali, akceptovali explicitní závazky efektivně implementovat pařížskou dohodu. Brazílie přispěje pařížské dohodě, včetně toho, že se zavázala, eh, že bude zalesňovat. A to, to podporují různé eh, iniciativy jako moratorium na soju eh, nebo například nebrat maso s farem, mm, které se implantovaly v těchto nedávno odlesněných oblastech. Jde o to podporovat udržitelný obchod a dovolte, tak poznamenal, že obchod je součást eh, globální dohody o při, přidružení, včetně lidských práv, dialogu v řadě oblastí, včetně životního prostředí a změn klimatu. A toto znamená, že Evropská unie a Evropský parlament eh, budou mít další nástroje pro dialog a spolupráci a budou mm, a takto vlastně naše trhy a občané eh, se zblíží. Řada z vás je zneklidněná, že eh, aby ty závazky byly eh, skutečně realizovány. Tato dohoda také obsahuje velice eh, komplexní kapitolu o udržitelném obchodě, včetně právně vymahatelných závazků, ochrany životního prostředí a klimatu, včetně závazku implementovat hm, závazky pařížské dohody. Komise má celou řadu škálu nástrojů, mechanismů, tak, aby tyto závazky mohla vymáhat, aby byly respektovány. Když jedna ze smluvních stran nebude plnit své závazky, tak můžeme eh, sáhnout po mechanismu pro řešení sporů, mm, který máme. A mm, my eh, především zajistíme, aby Brazile, Brazílie splnila své závazky v rámci pařížské dohody, včetně závazku Brazílie snížit do roku 2025 emise skleníkových plynů o 25 ve srovnání s eh, úrovní eh, z roku 2005 a aby i eh, až zavazala se, že bude respektovat Amazonii. Také je tam i závazek EU snížit naše vnitrostátní emise alespoň o 40 do roku 2030. Někteří poslanci se vyjádřili, že bychom také měli i řešit poptávku. Eh, poptávku po eh, produktech, které jsou plodem odlesňování. Zde Mm, jde o produkty, eh, o tyto produkty, aby se nedostaly na evropský trh. To je zásadní. Již máme vnitrostátní regule, které například zakazují i nelegálně těžené dřevo, aby se sem dováželo i Cílem je i snížit, zredukovat nelegální odlesňování a mít tam pojistky, které budou eh, skutečně jasně identifikovat výrobky, které si spotřebitel kupuje. Dále máme opatření, která se týkají odlesňování. Nedávno třeba sdělení o odlesňování, kde jsme oznámili celou řadu dalších opatření v tomto ohledu opatření, jako například eh, posilování standardů a certifikačních režimů, abychom identifikovali a abychom propagovali komodity, které nejsou předmětem odlesňování a abychom i měli regulatorní i neregulatorní opatření, abychom zvýšili transparentnost dodavatelského řetězce a zminimalizovali riziko, že se budou dovážet výrobky, které vznikly kvůli odlesňování. A také, že i budeme Eh, podporovat různé aktivity, tak abychom zvýšili korporátní odpovědnost eh, a etické chování podniků a nakonec, abychom vytvořili takovou platformu dotčených subjektů, kde budou diskutovat státní orgány, nevládní organizace, podnikatele, obchodníci a podobně. Závěrem chci připomenout všem, že Mm, za konečné platné znění této dohody a obchodní aspekty budou předloženy členským státům i Evropskému parlamentu, které toto budou muset odsouhlasit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři Belo. A závěrem ještě za radu bude hovořit paní ministrině Tuporejnen. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, závěrem vám chci poděkovat za tuto velice užitečnou debatu na naléhavé téma, které se týká nás všech. Všichni sdílíme názor, že musíme udělat maximum k ochraně našich lesů, zlepšit eh, kroky EU a eh, spolupracovat eh, k dodržování našich mezinárodních závazků. Mnozí z vás jste se zmiňovali o dohodě s Mercosurem. Ta eh, obsahuje silnou eh, kapitolu na ochranu lidských práv a životního prostředí, která eh, poskytuje záruku vyšších norem než v ostatních podobných obchodních dohodách. Obchod nesmí být na úkor životního prostředí a pracovních podmínek. Naopak musí podporovat udržitelný rozvoj. Dohoda s Mercosurem obsahuje konkrétní článek o klimatické změně, zavazuje strany, aby účinně eh, prováděly pařížskou dohodu. Jsou tam i závazky k boji proti odlesňování. Ale podobně jako zde v Evropském parlamentu, i v Radě se vedou debaty o Eh, této dohodě jsou ještě v rané eh, fázi a budeme potřebovat více času na eh, podrobné zkoumání vyjednané dohody. Bude důležité, aby obě dvě naše instituce vedly upřímnou otevřenou debatu na, o této dohodě založenou na faktech. Také chci poznamenat, že od, od, otevřená, ambiciozní obchodní politika, která je založená na pravidlech a je inkluzivní, je pro finské předsednictví prioritou. Mnozí z vás jste se také zmínili o naléhavosti eh, kroků k ochraně klimatu. Eh, ten čas přišel teď, není později. My věříme, že Evropská unie může mít vliv na ostatní tím, že půjde příkladem. Proto také je důležité se dohodnout na ambiciozním cíli eh, neutrality CO do roku 2030 a to, co nejdříve. Dámy a pánové, musíme ochránit amazonský deštný proles pro příští generace. Doposud už došlo k obrovské škodě, ničivé škodě, mě je to velice líto. Musíme ale zabránit dalšímu ničení. Musíme také chránit naše lesy, jak v Amazonii, tak jinde, protože musíme chránit své životy Odlesňování je globální problém a obsahuje řadu komplikovaných aspektů. Z toho důvodu spolupráce v rámci rady je nezbytným předpokladem úspěšné práce. Stále důležitější je také spolupráce mezi evropskými institucemi. Z toho důvodu jsme se také zde dnes všichni sešli. Znovu vám děkuji za vaši aktivní účast a za vaši pozornost. Děkuji, paní ministrině Tuporajnen. Tím eh, končím tuto debatu a na několik minut teď eh, přerušuji zasedání.